Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vítám vás a prosím, usaďte se. Ladies and gentlemen, welcome to... Dámy a pánové, eh, vítám vás na tomto slyšení eh, s titulem Transatlantické obchodní a investiční partnerství eh, regulátorní ustanovení, pokud se týče řešení obchodních sporů. Vítám zejména členy výboru INTA, výboru pro mezinárodní obchod a také svého spolupředsedu pana Benta Langného, který je předsedajícím výboru ENTA a zároveň, který eh, toto organizuje společně s naším výborem, výborem pro právní záležitosti. Toto slyšení, slyšení podobné o regulatorní koherenci a implementaci eh, evropského, evropské legislativy v kontextu TTIP Eh, bylo eh, v našem výboru loni v únoru. Nalezání eh, dohody mezi EU a USA o regulatorních aspektech vyjednávání TTIP se považuje za zásadní k tomu, abychom mohli postoupit dále k odvětvovým záležitostím. Panel bude mít tedy dnes dvojí přístup. Za prvé akademický, kde se bude jednat o pokroku v různých otázkách eh, obecné nebo horizontální perspektivy a jeden praktický bod, eh, který se bude týkat praktických problémů automobilového průmyslu, pokud se týče harmonizace v současné době odlišných standardů pro technologii, výrobních metod, bezpečnost a životní prostředí. V dnešním slyšení dále budeme mít panel, který se bude zaměřovat na právní debatu o možných variantách řešení sporů podle mezinárodního práva, které již existují, nebo které mohou být zavedeny pro účely té typu a podobných eh, dohod, včetně národních soudů, mezistátního řešení sporů, sporů mezi Eh, investorem a státem, dále ISDS, e eh, které zvláště to, co se liší oproti současným bilaterálním eh, dohodám a to, co je doporučeno pro veřejnou kon, pro konzultaci a stávající dvoustranné soudy, jako třeba pod dohledem VTO, možný investiční soud, Eh, mediace a podobně. Výbor INTA v Evropském parlamentu odpovídá za otázky týkající se obchodních smluv, pokud se týče ekonomických a investičních vztahů ve třetích zemích a s regionálními organizacemi, zatímco Jury interpretuje, aplikuje a monitoruje implementaci z unijního práva a jeho plnění interpretace a aplikace mezinárodního práva eh, v Evropské unii, lepší eh, legislativní práci, zjednodušování různých oborů zákonodárství a soudní spolupráce. Eh, proto se naše dva výbory dohodly, že toto bude společné slyšení a bude využívat expertízu obou výborům. Jde o velmi aktuální téma, vzhledem k tomu, že komise své e, nálezy ohledně konzultace ISTS e, zveřejnila před necelými dvěma týdny. A další jednání té typu se bude konat příští týden v Bruselu a tentokrát se bude zabývat zejména otázkami regulatorní spolupráce. A já nyní předám slovo panu Bertu Langemu, eh, který nás uvede do problematiky a bude řídit první panel. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Srdečně děkuji, pane kolego Svoboda. Myslím si, že je to dobrá praxe, že společně se pustíme do věcí, eh, které nás tíží a snažíme se o právní koherentnost, soudržnost eh, obchodních smluv eh, v rámci evropského práva a také o koherentnost obchodních smluv. Eh, jsem potěšen, že tak činíme společně. Jak jsem řekl již dnes, jedná se hlavně o dva body. Jedna věc je otázka možnosti ochrany investic prostřednictvím ISDS a druhá věc je Eh, kooperace. A to, že to děláme dnes, eh, pane kolego Svobody, je právě eh, důležité. Příští týden budeme mít osmé kolo vyjednávání. A zejména se bude hovořit o záležitostech regulatorní spolupráce. Za druhé, poznatky z konzultací ISDS budeme mít na stole. A proto můžeme z toho vyvodit eh, politické závěry. A za třetí, v Evropském parlamentu eh, učiníme prozatímní bilanci ohledně té typu, vypracujeme rezoluci, eh, do jejíhož vypracování budou zapojeny také příslušné výbory se svou expertízou. Tato rezoluce se zpracovává a v květnu ji budeme schvalovat. Nyní se dostávám k první části našeho dnešního slyšení. V současné době se možná co nejvíce kontroverzně eh, diskutuje na veřejnosti možnost ochrany investic. Kolega Svoboda již řekl jedno. Nejde pouze o otázku, toho, zda ISDS je mm, prostředek volbě, ale jedná se o to, jakým způsobem můžeme eh, organizovat eh, rozumnou legislativu na ochranu investic. Eh, to je zapotřebí konsensu všech diskutujících účastněných stran se všemi obchodními partnery bychom měli zajistit, aby byly investice chráněny a ne diskriminovány. To se týká jak evropských investic do zahraničí, tak i zahraničních investic směrem do Evropské unie. Od roku 2009 eh, máme v rámci Evropské unie eh, jedinou kompetenci takovéto smlouvy uzavírat. A logickou konsekvencí z toho je, že musíme mít eh, správný prostředek eh, k volbě. Eh, co se týče těch dohod, které se mají vyjednávat s Kanadou, Singapurem, Japonskem a tak dále, jde o ochranu investic. Vyjednáváme také s Myanmarem, s Čínou ale jsou to vyjednávání, která jsou zaměřena pouze na investice. Dále eh, dohoda s Jižní Koreou, zde nemáme žádnou úpravu. Je to tedy opravdu široká paleta smluvních eh, úprav, které existují. Musíme se nad tím zamyslet a není to pouze v rámci té typu, ale také eh, v rámci těch asi zhruba 400 investičních dohod v Evropské unii. Já říkám, v roce 2009 to bylo pouze v kompetenci členských států a tam bylo zhruba 1400 dohod tohoto typu. A máme legislativu od roku 2012, která eh, činí, eh, po, dává povinnost k tomu, že máme přeskoumat všechny ty stávající dohody, zda také jsou v souladu s evropskými pravidly. Téma je to tedy ústřední pro celou evropskou politiku. Proto jsem velmi potěšen, že zde máme čtyři experty mezi námi, kteří se budou zabývat zejména otázkou ochranu, ochrany investic, jaký správný prostředek zde máme mít. Nejenom tedy se jedná o otázku ISDS. těším, jsem potěšen, že mohu eh, v první řadě přivítat eh, experta Evropské komise na ISDS, pana Schlegelmilcha, a prosím, máte slovo. Yes, thank you very much. And I fully... Děkuji. Já plně s vámi souhlasím, pane Lange, že debata o přiměřené ochraně investic a ochranu a eh, prověřo, prověřování eh, podle evropských hodnot, je vítaná debata. Takže my se teď můžeme eh, vrátit trošku do začátku a prezentovat tu vizi. Takže nejdříve, co je toto ISDS, eh, bych řekl. A pak tedy rozvedu, proč vlastně se snažíme chránit investice. Eh, začneme nějakými eh, základními fakty o ISDS, potom to budou hlavní argumenty, proponenti, oponenti a poté eh, závěr komise, která momentálně si, mm, se domnívá, že ISDS potřebuje revizi. Takže za prvé, o čem to vlastně je toto ISDS? Hovoříme o mechanismu vynucování mezinárodních závazků určitých závazků a je to velice úzká množina těchto závazků. V zásadě jde o nediskriminaci, jakmile se investor usadí na vašem území. Za druhé, nevyvlastňovat eh, bez eh, veřejného zájmu a efektivní kon, kompenzace dále žádné neférové zacházení, což v podstatě znamená neodpírat přístup k justici a e, dále e, volný pohyb majetku ze země a do země. Musíme si uvědomit, že e, ISTS se týká pouze toho, o čem říkal, nic dalšího, pod tím zájem to není. Třeba dohody volném obchodu jsou o přístupu na trh nebo o veřejných zakázkách, ale nic z toho, co jsem teď řekl, nespadá pod ISDS. Také to není nástroj eh, pro kompenzaci zisků, eh, kterých nebylo dosaženo. Čili to eh, se vymáhat nedá. Za druhé, proč taková pravidla vůbec máme? Myslím si, že největší rozdíl oproti jiným ekonomickým činnostem spočívá v tom, že investice je dlouhodobý závazek. Jestliže máte problém v obchodě, tak to zboží můžete možná přesměrovat někam jinam, ale pokud například zkoumáte zásoby ropy nebo máte tam síť telekomunikační, tak tu si prostě nemůžete vzít a odvést jinam. nám. Takže toto je rozdíl oproti běžnému obchodu. Také takováto ochrana zvyšuje atraktivnost eh, tohoto, eh, tohoto území, protože nacházíte se jako investor na neznámém území. Evropská unie v tomto systému eh, má nebo na má velký zájem. Eh, my máme v této oblasti téměř 2000 eh, smluv a my jsme eh, možná největším, ne možná, ale jsme největším investorem na světě, větší než USA a investice po světě, tomu se nikdo jiný nevyrovná. Také jsme tedy velkým uživatelem tohoto systému. Zhruba polovina případů v roce 2013 Eh, byla zahájena evropskými eh, firmami, eh, například argentinský případ firmy EPF. Myslím si, že na, to je dostatečné na dokreslení toho, proč vlastně evropské firmy se obracejí k tomuto systému. Když se podíváme, jak tento systém funguje a také eh, na otázku, zda naše regulační suverenita je tady ohrožena, tak eh, je třeba si uvědomit, a máme tady výsledky výzkumu, které jsou zveřejněné, 90% eh, těchto případů není proti legislativě, proti zákonům, ale proti tomu, že zákon není plněn, není implementován. Eh, například eh, zejména místní úřady vám třeba seberou licenci. Ale eh, opravdu nejsou to, nejsou to spory proti legislativě. A většinou se do těchto sporů pouštějí nejenom velké nadnárodní skupiny, ale třeba malé a střední podniky nějaký 45%, E, značné procento připadá také na malé a střední podniky a dokonce i e, jednotlivci se soudí se státem. A teď, jaké jsou hlavní argumenty pro tento způsob nebo další způsob, e, další způsoby nápravy, když máte nějaký problém tak eh, první eh, alternativa je eh, domácí soudy, pokud jsou dostatečně dobré. Tady je třeba si připomenout, že mezinárodní závazky v našich dohodách nejsou ovšem přímo uplatnitelné u místních soudů. Je tady nepřímý efekt těchto ustanovení a Eh, to znamená potom, že eh, vnitrostátní eh, soudy se nechtějí pouštět do mezinárodního práva, poněvadž mají právo také anulovat nějaký případ nebo možná i smlouvu, ale nechtějí se do toho pouštět. Čili tady je to možné pouze v případech, kdy vám jde pouze o očkodní kompenzace. U neobracíme se ani na místní soudy eh, u nás, v našich zemích. Eh, druhý problém, a to bude částečně opakování toho, co jsem už řekl, jakmile mezinárodní závazek není přímo aplikovatelný, pak v mnohých eh, případech Eh, nám také eh, vnitrostátní eh, jurisdikce příliš nepomůže, nebo soudy, si nám nepomůže. Například ve Spojených státech mm, zde není, nesou ustanovení o diskriminaci, takže tyto, zákon, tyto soudy nikdy nebudou aplikovat nediskriminační závazky. A poněvadž hovoříme o té typu, Eh, Spojené státy má nyní eh, vedou nyní 130 případů proti VTO, což je více než kterákoliv jiná země. A vnitrostátní soudy USA v žádném případě nebudou používat práva eh, podle FTE nebo podle VTO, FTA nebo VTO. My naopak v Evropské unii máme antidiskriminační legislativu, Máme to tedy ve smlouvě, to znamená, že eh, nám to otvírá druhou možnost řešení sporu. Druhá otázka je, proč nepoužíváme eh, urovnávání sporu mezi státy, eh, poněvadž máme, to na, máme VTO, máme mezinárodní dohody. Jak jsem řekl, 90% případů se obrací proti administrativním opatřením Eh, pokud bychom eh, řešili takovýto spor na úrovni VTO, tak těch eh, případů ročně je málo a jsou to systémové, jsou zatím systémové důvody. Čili mnoho takových případů nebude, poněvadž systémově nejsou zajímavé. Obvykle se mm, jde o spory, které se týkají firm. A taky by nebylo v našem zájmu mít podobný systém pro vlastní investory, protože bychom potom museli provádět arbitráž mezi jednotlivými státy, rozhodnout se, které eh, případy vzít, které ne a hodně bychom záviseli na vůle vlád, vůli vlád, zda to budou chtít nebo nebudou chtít řešit a navíc menší země, eh, tam jsou investice, které jsou jaksi pod rozlišovací schopností vlád. Základní model ISDS to je, že investor eh, se sám eh, má tady spor, vede spor se státem, tak v této, eh, v této situaci. Tak to ovšem neznamená, že ten systém funguje úplně bezvadně. Víme o řadě aspektů, ve kterých se ten systém dá zlepšit a myslím, že už jsme několikrát o tom debatovali. Eh, například eh, naše eh, smlouva s Kanadou je toho příkladem. Je zde tedy plná transparentnost, ano, ale abych také na druhé straně je tady systém nezávislých arbitrů a je tady možnost efektivního dohledu ze strany státu. Já vám tady ještě ukážu další snímek poněkud detailnějšími údaje. A e, tady vidíte, co už tedy bylo zavedeno v EU v rámci Lisabonského systému. A myslím, že je to poměrně rozumná investiční politika. E, stojíme na začátku debaty na základu, na základě konzultací, jak řekl pan předseda úvodem. E, my jsme prováděli konzultace a e, musím říci, že tam převládal skepticismus, zná, že i výrazný skepticismus. A máme zde také podněty, jak reformovat celý systém a identifikovali jsme čtyři oblasti, na které se do budoucna musíme zaměřit. Je třeba e, ještě lépe chránit právo na regulace a Dále eh, fungování arbitrážních soudů, zejména v otázkách eh, střetu zájmu. Eh, další se musíme zaměřit více na to, jak by měl interagovat systém vnitrostátních soudů, aby bylo také jasnější rozdělení kompetencí a možná poslední bod, a je tam tedy velký konsenzus, i když zasnívají kritické Eh, hlasy, a sice, že by bylo dobré eh, zavést orgán, který provedl druhou úroveň přeskumu. Takže to je všechno a vám děkuji za pozornost. Thanks a lot. That was very Děkuji, to bylo velice jasné, jaká je pozice komise. A teď máme doktorku Freya Baton eh, což která vyučuje právo na univerzitě v Leidenu a také je i advokátkou eh, v advokátní komoře Bruselu a ona i radí vládám, nevládním organizacím, obchodním společnostem a tak dále. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat za tuto příležitost zde vám podat takový akademický praktický náhled na věc a e, já musím zcela vyjádřit souhlas se tady se sousedem z komise. A velice stručně bych chtěla nastínit tři body. První Jaké jsou důvody, proč máme eh, předpisy ochraně investic, proč máme systém ISDS? Tady panuje takové nepochopení ohledně ISDS a objevuje se to v různých zprávách. A potom, když se podíváme na výhody a nevýhody, eh, eh, jaké tedy výhody mohou kompenzovat ty náklady. A dále proč vůbec máme ten systém? Tak to je první otázka. Byl vytvořen jako reakce na své volná vyvlastňování, a, takže jde o to stanovit určitá univerzální práva pro všechny investory a právě proto i zde se eh, rozvinula tato, tato sekce práva. A ISDS, mm, dříve jsme měli tedy eh, diplomatickou eh, ochranu, eh, když tedy někdo napadl to, co udělal cizí stát, ale ono to často nebylo účinné, protože to bylo dost svévolné, politické a vy jako individuální subjekt většinou jste neměl s takovým nárokem šanci vůči státům. Takže jaké jsou alternativy k ISDS? To znamená vrátit se k systému eh, arbitráže mezi státy, ale já mám o tom pochybnosti, poněvadž v podstatě to eh, eh, potom povýší konkrétní spory na mezinárodní úroveň a tam nepatří podle mě. Mm, mm, zde Eh, potom je to rozhodnutí státu, buď eh, uspokojte nárok nebo ne, ale často to vychází z takových jiných úvah, třeba zdali je to vhodné jako do prostředek eh, na to, aby se zautočilo na ten druhý stát, aby se s tím ten stát vyrovnal určité spory. Dále, to, společ, to obecné neporozumění. Takže mm, zde Systém eh, se užívá eh, malými, středně velkými hm, investory, ale potom se říká, to se říká, potom se říká, že většina případů, že tu vyhrajou státy stejně a potom většina případů, která se zatím řešila v tomto systému v posledních deseti letech, tak většinou eh, byly nároky investorů z EU a většinou z Nizozemska, Německa, Spojeného království. A Mm, daleko více mm, toho bylo, než byly nároky od amerických investorů. A v podstatě žádné nároky nebylo vznešeny eh, proti evropským státům, kromě Vattenfall case. To je výjimečná kauza. A jak jsem již řekla, tady nejde o legislativu, ale o velice eh, konkrétní správní rozhodnutí, rozhodnutí tedy správních orgánů. Jde o individuální věci. Teď pokud jde o analýzu nákladů a výhod. Naše vnitrostátní soudy jsou dostatečně dobře. No, samozřejmě hm, právní ochrana existuje podle mezinárodního práva jak v EU, tak i v USA, ale to neznamená, že vždycky se konsistentně aplikuje především v takových politicky citlivých kauzách, protože tam jde o lojalitu vůči státům a i soudci jsou často lojální vůči státům, nemluvě o porotních soudech zde souhlasím tady s sousedem z komise, že mezinárodní právo možná se neaplikuje v jiných systémech, ale i uvnitř EU jsme viděli, že ne zrovna naše národní systémy vždycky dobře aplikují mezinárodní právo. Nedávno jsme měli jednu kauzu, kdy nevládní organizace se snažila se domáhat mezinárodní ekologické sou, smlouvy před Evropským soudem a nebylo to vůbec akceptováno. Takže mm, ne vždycky mm, národní soudy a vůbec i soudy aplikují mezinárodní právo. A když bychom měli, do, když, pokud máme dobrý systém, národní systém, tak proč bychom měli mít mezinárodní systém? To je taká častá, častá argumentace. A například já říkám, tak proč nezrušit třeba Evropský soud lidských práv, protože všechny členské státy také mají právní ochranu lidských práv. A stejně existuje ten Evropský soud. A tam potom lidé řeknou, tady je to jiné. Takže o co jde? ISDS a investice. Tam by se řešily ty flagrantní případy, kdy došlo k flagrantnímu porušení a kdy zde nebyla vůle tu situaci napravit. Často to znamená, že třeba to nelze řešit na národní úrovni z různých důvodů a zde panuje nedorozumění v tom, že eh, údajně národní soudnictví je levnější. To si také lidé často myslí, ale samozřejmě tam to také přece něco stojí. A eh, jsou to tedy výlohy na řízení, které třeba výlohy řízení, které třeba zaplatit a potom nemluvě o tom, když E, tam potom se použijí různé opravné prostředky, odvolání, dovolání až k nejvyšším instancím, tak to stojí také hodně peněz. To lze tedy snadno vyvrátit. A potom, e, potom otázka, zdali ten systém je perfektní. No samozřejmě není, tady je co zlepšovat, to je vždy. Jeden z potenciálních způsobů, jak ten systém zlepšit, je ty smlouvy koncipovat tak, abychom měli restriktivní definici investic a ochrany investic nechcete chránit mailboxové firmy nebo ty, které eh, si dělají hmm. fiktivní adresy tam, kde se jim to hodí. Ne. Chceme chránit eh, citlivé sektory. Eh, samozřejmě jako bankovní systém a někdy ta ochrana podle smluv je velice vágní, takže, takže je třeba i definovat, co je spravedlivé a také e, můžeme vyloučit určitou ochranu, třeba můžete vyloučit práva přístupu na trhu, tak aby ta smlouva chránila pouze ty investice, které již jsou etablovány. Také můžete vyloučit to, čemu se říká ty zastřešující klauzule, umbrella clauses, kdy jde o to, a kdy e, jde o to, že třeba ty vnitrostátní smlouvy potom najednou by se dostaly e, do mezinárodního práva, kam nepatří. patří. A některé americké smlouvy třeba mají takové klauzule, e, a to je ochrana ve veřejném zájmu, public policy protection. To lze tedy tam zakotvit, to znamená důvody jako třeba zdravotnictví, životní prostředí, lidská práva a to se lze dovolávat. A zatím ale většina členských států toto ve smlouvách zakotveno nemá, tedy členských států EU. Dále je možné i kvalifikovat přístup, eh, to znamená ne všichni dostanou automatický přístup k systému ISDS. Třetí návrh bude i eh, vyčerpání vnitrostátních, právních, vnitrostátních opravných prostředků. To znamená, než někdo může použít mezinárodní arbitráž, tak musí vyčerpat vnitrostátní právní prostředky a možná, že to omezí počet těch nároků, ale zvýší to výlohy, protože nejprve bude se muset projít těmi vnitrostátními eh, prostředky a poté, až eh, by mohla mm, přijít v úvahu ta eh, mezinárodní arbitráž, což by znamenalo nejenom vyšší náklady, ale i lhuty dlouhé, často známé případy 15 let se vláknou. Dále bylo by tam možné i dát takovou klauzuli, že prostě ten investor v té smlouvě si zvolí, eh, jak bude řešit svůj spor. Zdali tedy, eh, předem si určí, zdali mezinárodní arbitráží nebo jinak, aby si potom nemohl vybírat podle toho, co zrovna v té chvíli sem chodí. Dále potom i další Eh, pojistky a garance. To znamená, aby, byl, aby soudy mohly něco, co je flagrantně jaksi eh, zneužívání systému, eh, nepři, prohlásit za nepřijatelný nárok. To znamená, když třeba Eh, investor předloží nárok, který je zjevně neopodstatněný, tak potom ten investor eh, nejenom, že se mu tedy to, že se mu ten nárok eh, bude považovat za nepřijatelný, ale potom i zaplatí veškeré výlohy s tím řízením spojené. Dále mediace, to je další způsob. Můžete si investorům, že mediace je povinná, že musí proběhnout nejdřív, nebo že to může být alternativa ISTS, ale když tedy neprojde mediací, nějaký snahou, tedy nějaký ten směr, tak nemůže mm, být zahájeno arbitrážní řízení. Dále, ta analýza nákladů a výhod, to je také nutné. Takže jakmile ten investor má ochranu, jakmile tedy vznese nárok, tak to neznamená, že Evropská unie nebo stát by nemohl se sám chránit. A třetí, další způsob, jak to udělat, je třeba zvýšit transparentnost. Nyní Eh, ty eh, rozhodčí nálezy jsou veřejné většinou, až na pár výjimek, ale můžete také i poskytovat informace o sporu, eh, i již tedy podávat informace o předložených podáních, ať státy nebo investory, tak aby lidé viděli, mohli sledovat transparentně, o jaké kauzy jde a jak se vyvíjejí. A například máme smlouvy, jako je to smlouva o ta severoamerická smlouva o volném obchodu, kde ano, kde třeba i ta arbitrážní řízení jsou veřejná, kde lidé se mohou inform, mm, zúčastnit, sledovat to a potom ta veřejnost je lépe informována. Samozřejmě zde budou možné výjimky, třeba když jde o státní tajemství nebo důvěrné obchodní informace investorů a tak dále, ale ne, to znamená s tím, že pokud ale tam bude pochyba, tak restriktivně k tomu přistoupí soudy a rozhodnou, že to bude neveřejné. A potom třeba mm, máte tam třeba i další eh, organizace, vedlejší účastníky řízení, třeba eh, eh, nevládní organizace, které mohou vystupovat také jako amici kurie nebo další státy, třeba nezúčastněné, tedy ty třetí státy, mohou se připojit k tomu řízení. Dále etický kodex. Jedna ze stížností na toto řízení je, že máte velice malou skupinu rozhodců, kteří řeší gro těch všech kaus, že to je malá skupina Eh, těchto rozhodců a že prostě pořád jsou jmenováni titíž. A, ale samozřejmě tady můžeme ale mít jasná pravidla, která budou i říkat, že budou muset rozhodci zveřejňovat, jaké kauzy kdy rozhodovali, v jakých mm, tedy figurovali a mm, potom samozřejmě většinou máme fixní seznam rozhodců, na kterém se dohodnou ty státy před tím sporem 20-30 lidí, kteří budou e, akceptováni jako dobří rozhodci a potom se z nich bude vybírat z toho seznamu. Takže já osobně si myslím, že Eh, tento mechanismus byl, by byl dobrým doplňkem k celému systému, protože by se zvýšila legitimita, předvídatelnost, stabilita systému. Bylo by možné i napravovat všechna eh, možná pochybení při aplikaci práva. A ta výhoda by byla v řízení, které by bylo rychlejší a méně nákladné. Ale eh, neznamená to, že hm, všechny strany nutně tedy eh, by byly spokojeny. Třeba když se podíváte na VHO, tam máte tedy i odvolací orgán a eh, vidíte, že eh, tam i máte za, za už jasnou kazuistiku, judikaturu a ten počet těch odvolání tam klesá, protože ty strany toho řízení předem vědí, asi tuší, jak by to mohlo dopadnout. Takže i zde lze očekávat, že tedy by počet těch odvolání klesl. Dále arbitráže zda mít stálý rozhodčí soud. Dobře, to je také možnost, když máme celou řadu stálých rozhodčích soudů, jeden by možná ještě mohl navíc být vytvořen. Teď je otázka, skutečně chceme to, protože stálý rozhodčí soud, to znamená budovu, administrativu, stále rozhodce a e, skutečně stojí to za to finančně a zlepší to kvalitu, ale je to další alternativa. A zdali by toto byla alternativa, zdali bychom potřebovali i Eh, tento stálý smlout eh, pro tuto smlouvu nebo pro všechny investiční kauzy, eh, to znamená, že by se na tom museli dohodnout nejenom Spojené státy, ale i EU, ale další smluvní strany, smluvní strany z EU, to je nerealistické. Například to je, když pokusy byly třeba v rámci Světové organizace obchodu nebo u dalších multilaterálních smluv, ale asi zde žádná schoda, taková široká schoda by nebyla možná. A dále, je, zde jsou další věci, které třeba zlepšit. Je třeba mít lepší smlouvy, extenzivnější smlouvy, které budou eh, definovat, jaká je ochrana, co ta ochrana znamená pro, pro ty strany. A budou se tam muset i vylučovat určité oblasti, jako třeba důvody z titulu veřejné politiky, nebo tedy veřejného zájmu. Potom i, podle mého názoru, by bylo dobré i mít kvalifikovaný přístup k tomu řízení to znamená nejprve stanovit určité etapy, kterými ty strany musí projít, to znamená třeba vyčerpání eh, eh, vnitrostátních eh, prostředků nebo mediace a poté teprve by ta strana mohla se obrátit na arbitrážní soud. Dále je třeba do toho rozhodčího řízení zabudovat určité garance jako transparentnost, etický kodex a mechanismus odvolání. Závěrem, jeden z jedna z nejdůležitějších věcí je správné, korektní informace. Ty musí být k dispozici. A například eh, prostě často se říká, že to jsou tedy arbitrážní nálezy, které byly vydávány různými pochybnými, ovlivněnými rozhodci a není to navíc veřejné, transparentní, tak to je špatné. Veřejnost má přece právo znát i znát, eh, jaké ty systém má chyby, vady a potom se rozhodnout. A potom zahrnout takovou tu klauzuli do smlouvy TTIP, to má své výhody i nevýhody. Samozřejmě ten stávající systém není perfektní, ale není možné hned říci vylejeme vaničku i s dítětem. Je třeba situaci zlepšit. A určitě bylo by výhodou i abychom měli evropskou dohodnutou strategii, jednotlivé státy, aby měly svoji strategii. A TTIP by potom mohl být modelem pro další smlouvy EU, protože by i dával určitou vyjednávací sílu vůči třetím státům a, a třeba, kdybychom e, se e, z USA neměli ISDS, tak potom by bylo těžké třeba při vyjednávání s Čínou říci, my to s vámi chceme. A je to unikátní možnost i dávat takový příklad. A vlastně ta smlouva by byla takovým katalyzátorem pro zlepšení eh, mezinárodního systému ochrany investic po celém světě. Děkuji, určitě. Tady jasné poselství je, že je třeba zlepšit věci a dalším panelistou je pan James Zahn, který je ředitelem divize pro investice a podnikání UNCTAD a tato divize se zabývá otázkami spojenými s investicemi a podnikáním a udržitelným rozvojem a oni připravují výroční zprávu. Takže pane Záne, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je mi ctí, že jste mohu být v Evropském parlamentu a eh, předvést vám prezentaci a účastnit se výměny názorů. Myslím, že ta problematika zde už byla důkladně projednaná, eh, takže já bych zde jenom připomněl, připomněl že ISDS je mechanismus vynocování, eh, který eh, se týká důležitých ustanovení mezinárodních smluv. Není to izolovaný nástroj, ale je třeba ho vnímat v kontextu s dalšími Eh, důležitými ustanoveními mezinárodních smluv. A měli bychom je mít taky na paměti, když je řeč o reformě ISDS. Eh, pokud to nebudeme dělat konzistentně, to znamená úpravu podstatného obsahu smluv a ISDS, eh, pak to nebude dobrý přístup já jsem si tady připravil písemnou prezentaci a já bych tedy rád eh, zdůraznil několik klíčových eh, problémů, zejména eh, to, co už tady bylo řečeno. A já se zaměřuji na čtyři aspekty. Hlavní výzvy pro mezinárodní investiční režim, za druhé klíčová fakta o současném využití ISDS, a dále bych chtěl se vyjádřit sumárně k tomu pro a proti mechanismu ISDS, což je, myslím, ta nejdůležitější část mé prezentace. Jsou tady možnosti reform a potom, jak by která varianta reform dopadla. Tak já bych chtěl rovnou říci, že ten mezinárodní režim je velice komplikovaný, Eh, má celkem tady asi tři tisíc. Tři tisíce 200 eh, plus eh, smluv na různých úrovních. To je stav na konci roku 2014 podle našich statistik. Řešení konfliktu je v tomto režimu to nejsložitější. Neexistuje žádné jednoduché řešení, eh, žádná rychlá pomoc. Vidíme, že v režimu mezinárodních investic existují tři hlavní výzvy. Za prvé je to politický prostor, to znamená právo členských zemí regulovat. Druhá věc eh, je mainstreaming, případně integrace Eh, cílů udržitelného vývoje. Do tohoto režimu eh, takových smluv je ovšem zatím jenom velmi málo, možná jen ty nejnovější. A třetí eh, velká výzva, to jsou systémové výzvy, protože je zde tedy to systémově velmi komplikované. Než se dostanu k možné reformě ISDS, tak možná bych zmínil některé klíčové prvky. Celkový počet eh, mimo smluvních eh, těchto sporů bylo 608 do konce roku 2014 což je eh, poměrně velký nárůst. Eh, co se týče státu, tak eh, většinou se jedná o investory v rozvinutých zemích, zejména investoři z EU iniciovali víc než 50 a američané dalších 22 případů. zhruba, ne, přibližně 101 eh, vlád eh, bylo zapojeno do arbitráži a více než 70 eh, se případu se směro, směrovalo proti rozvojovým zemím a zemím reformním. Když se na to podíváme globálně, Eh, máme do roku 2013, do konce roku 2013 eh, případy, které se týkají se 620 eh, trilionů dolarů a týká se to 104 tisíc nadnárodních společností. Když to se rovnáme s těmito velkými počty, ty investiční případy se týkaly pouze 608 případů, čili to je za poslední dvě desetiletí a to vypadá, že to je poměrně málo. A když tomu přidáme ještě možné další případy, které eh, odhadujeme, že by mohlo být ještě další třetina, eh, tak pořád je to málo. Ale mm, nejsou důležitá jenom čísla, Některé případy se týkají klíčových eh, politických eh, oblastí, jako třeba energetická politika, zdravotní politika a také opatření vyplývající z finanční krize. Čili v některých případech jde také ještě o velké eh, peníze je třeba, aby tedy ten ISDS eh, byl také kontrolovaný, pokud se týče nákladu a eh, dalších, aby to odpovídalo potřebám eh, dalších stakeholderů. Já tady mám analýzu pro a proti. Ehm, já to ovšem nebudu opakovat, nebo jsme to už slyšeli. A přejdu k další části své prezentace a to je ta reforma. Tedy co s tím? Debata o ISTS se v současné době eh, už netýká otázky, jestli ano nebo ne. Otázka je jak, co dál tedy. A jaká zlepšení eh, vyžaduje mechanismus ISDS. První otázka eh, se týká možnosti řešení sporů bez ISTS ty nejjednodušší možnosti, tak to je eh, prostě eh, zrušit ISTS zcela. A to znamená, že by eh, investoři museli se obracet na místní soudy, aby se řešili aby tyto řešili mezinárodní spory proti státu. Čili toto je tedy, jsou ty možnosti, jak se to dá řešit, kdybychom neměli ISTS. Pokud se týče řešení eh, domácích sporů, tak myslím, že už tady eh, zaznělo, eh, které jsou, která jsou ta pro a proti, případně slabiny. A já to tady nebudu opakovat. Řekl bych jenom to, že je tady celá řada problémů. Jeden je na úrovni T-typu, to jest e, do jaké míry by e, současný stálý e, justiční dvůr by se rád zabýval touto novou smlouvou či tím ISDS obecně. Myslím, že je to už tady také bylo řešeno. A další věc je, pro eh, všechny smlouvy v EU, to znamená nejenom eh, s Američany, ale také s dalšími zeměmi a s budoucími smlouvami. Otázka je, jak tedy to, jak by se, jak by se s tím tedy mohly vypořádat eh, vnitrostátní Eh, mechanismy řešení sporu. Druhá možnost je mezistátní arbitráže. To je klasický způsob řešení sporů v mezinárodním právu. Eh, znamená to, že eh, všechny toto, toto je vlastně způsob, který je obsažený v každé mezinárodní dohodě. A čili otázka je, proč bychom nemohli eh, exkluzivně eh, spozajat se na tento systém taky u investorských eh, sporů. To by znamenalo, že hostitelské země by tedy nebyly až tolik vystavené riziku sporu a e, investor by se samozřejmě staral o své vlastní zájmy a e, samozřejmě by to bylo e, poněkud větší v tom, že by v podstatě se ten spor mohl změnit ve spor o to, která země porušuje mezinárodní právo. Čili to by potom Eh, vlády se eh, mohly být tedy špatně motivovány pro to, aby eh, se stavěly za práva investorů. Muselo by jít o dostatečné, dostatečně vážné porušení smlouvy na to, aby vláda riskovala zhoršení vztahu s jiným státem. To by tedy velmi zhoršilo situaci investorů. Také toto ukazuje na rozdíl eh, arbitráži mezi státy pro investiční eh, problémy a eh, pro obchodní spory. V případě no, obchodních sporů to je to může být efekt, který tedy zasáhne celou zemi, týká se celé země, kdežto Eh, investiční spory, ty se týkají jenom jednoho investora, čili opět stát nemá eh, příliš velkou motivaci eh, se tady angažovat. Celkově, pokud bychom se spoléhali na mimo, tedy jiné mechanismy než ISTS, řešit by se to dalo, ale ISDS eh, a to je moje další část eh, této prezentace, jak by ISDS měl fungovat, aby byl lepší. Eh, naše organizace toto studuje, studuje několik let a také máme celosvětový dosah. Navrhujeme pět různých možností reformy týká se to, nebo jsou to možnosti, jako je omezit eh, eh, přístup investorů k ISDS, jak třeba v případě eh, konvence o řešení investičních sporů a arbitrážní pravidla. Další možnosti se týkají stávajících systémů ISTS a jejich přizpůsobení eh, podle ustanovení konkrétních investičních smluv. Třetí možnost se týká vytvoření eh, stálého investičního mezinárodního soudního dvora a eh, dále možnost odvolacího mechanismu a poté řešení sporu formou konciliace a mediace. Já bych se soustředil na ty eh, tři eh, možnosti. To je ten starý investiční mezinárodní kód, eh, mechanismus odvolání a alternativní řešení sporu. To by neznamenalo ovšem, že by ty ostatní smlouvy, jako je třeba omezení přístupu do ISTS a úpravy současných ustanovení Eh, podle individuálních podmínek eh, nebyly dobré. Ne, tyto možnosti jsou dobré, jsou slibné, poněvadž eh, ta reforma byla poměrně jednoduchá. Ovšem u těch dalších tří jsou poněkud komplikovanější. Pokud se týče stálého Mezinárodního investičního soudního dvora, tak to znamená, že ten současný systém ad hoc tribunálu by byl nahrazen stálým eh, tribunálem a byli by to slovutní soudci jmenování státem. Eh, také eh, by mohl obsahovat komoru, která by vyšla z toho reformního procesu. A pak tento soud by byl příslušným pro všechny mezinárodní investiční smlouvy a byl by posílením eh, konzistentnosti eh, plnění ustanovení. Ovšem eh, vytvořit takovýto tribunál by bylo velmi obtížné a museli by se na tom zhodnout různé země. Čili to je poněkud obtížné. Nicméně určité šance tady jsou v případě, řekněme, regionálního dosahu, jako je třeba TTIP. To je menší počet zemí a tam by dohoda byla možná a de facto eh, by se takovýto tribunál zabýval v podstatě jenom TTIPem, jednou regionální smlouvou. Eh, teď ovšem otázka je, jestli by země byly ochotné nést příslušné náklady. Eh, pokud se týče odvolacího orgánu, to není žádná nová myšlenka, de facto eh, několik bilaterálních mezinárodních dohod už existuje a ty eh, tedy takováto ustanovení už eh, mají. Je zde několik argumentů pro. Například by se mohly revidovat rozhodnutí první instance a případně korikovat. A kromě toho eh, by to byl eh, systém odvolání, který eh, ovšem takovýchto smluv je více než tři tisíc, takže je poněkud obtížné očekávat, že by takovýto orgán mohl fungovat univerzálně a koherentně. Ano, eh, eh, už nemám moc času. Pak je tady ještě alternativní řešení sporu, to je jednoduché. Eh, navíc je to záležitost nezávazná, nepovinná. Mohlo by to být skutečně užitečné, ale nebude to schopno nahradit jiné mechanismy. Čili my bychom potřebovali poněkud jiné a nové mechanismy. Mohl bych ještě. Já se domnívám, že zde je třeba kombinovaný přístup, smíšený přístup, ne jenom jakýsi eh, jeden vzor. Také je třeba se zabývat otázkou ISDS eh, v celkovém, kontextu, v celkovém kontextu investičního režimu v zájmu konzistentnosti. No a také potřebujeme nové, eh, novou generaci investičních dohod. Děkuji. Last. Děkuji a teď poslední v řadě, ne, ale podle významu, dostane slovo pan profesor Stefan Hindelang z Freie Universität v Berlíně, který stručně představí studii DG Expo, která byla vyhotovena v roce 2014 profesorem Cooperem, Pěncem a profesorem Hindelangem osobně. Tak máte slovo. Pane předsedo, děkuji, děkuji za tuto příležitost velice stručně prezentovat hlavní zjištění tří studií o e, řešení sporu mezi státy a investory, a e, tak jak je to zakotveno v investičních smlouvách, e, to zadal výbor Inta a autoři byli tedy profesor Kupier, Pernis a já. Já jsem velice rád přispěl k této činnosti, abychom si objasnili a stavili určité objektivní premisy stávající debaty o ochraně investic ve smlouvách CETA, TTIP a se Singapurem a dalšími. Takže tady nejdůležitější eh, signál, který eh, vysílají tyto tři studie, je, že Evropská unie by měla zakotvovat eh, ty nejmodernější investiční kapitoly ve všech smlouvách o volném obchodu, nebo tam, kde je to vhodné, případně je i vyjednávat v takových eh, ad hoc smlouvách. A je třeba, aby ty eh, závazky tedy byly, eh, ty hmotně právní závazky v těchto smlouvách, aby byly doprovázeny systémy řešení sporů. A tímto Evropská unie přispěje i k vývoji mezinárodního práva a zároveň i přispěje k ochraně evropských investic v zahraničí. A e, tyto studie zanalizovaly návrhy e, CETA a uvítali pokrok Evropské unie v při ochraně investic. Režim se zlepšil. Když to porovnáme se staršími smlouvami, které ještě platí, včetně Eh, smluv eh, mezi členskými státy nebo uzavřenými členskými státy, tak CETA znamená průlom. Znamená to novou kvalitu eh, ochrany investic. A v zásadě jsme se inspirovali kanadským, americkým modelem. CETA definuje tyto standardy detailněji. Často se zde odvolává na právo regulovat a investiční spory tedy investiční eh, arbitráž je transparentnější a méně eh, jaksi eh, ovlivnitelná. Dále i je třeba ale ještě, aby zde se vyřešilo pět velkých problémů. Co je zajímavé, čtyři z hlavních pěti oblastí také jsme identifikovali jako oblasti, Ehm, kde je třeba dále ještě eh, analyzovat a pracovat, tak jak to vyplývá i ze eh, zprávy komise na téma mm, ochrany investic a řešení sporu ISDS v transatlantické smlouvě, tedy TTIP. Takže hlavně, hlavně pět hlavních problematických oblastí eh, se týká tohoto. Za prvé stávající znění CETA nedostatečně inkorporuje, reflektuje národní právní řády, v podstatě oslabuje fungování e, soudnictví jako francouzského, holandského či evropského, tím, že posílíme principy právního státu, právní, pardon, e, prosíme, e, princip vlády práva v mezinárodní, mezinárodní sféře, tak to znamená že bychom zároveň měli oslabovat národní úroveň. Dále, ehm, ehm, CETA ani eh, nezavádí možnost odvolání, pouze vágně eh, o tom hovoří, zde jsou určité vady, které by mohly způsobovat špatnou interpretaci a interpretaci a aplikaci smluv, a takže tu efektivní aplikaci takto nelze garantovat. Za třetí, stávající změní CETA i nerozptiluje takovou obavu, že ty tribunály budou nahrávat investorů. Rozhodčí řízení proti státům lze nebo mohou zahajovat investoři pouze pokud je to opodstatněné. Op- ale ad hoc eh, arbitrážní soudy mm, a rozhodci v podstatě údajně by mohli být eh, obvinováni, že nejsou nestraní, že se snaží vydávat eh, rozhodnutí, která budou ku prospěchu investorů spíše. Stávající návrhy CETA také i zatím mm, i neřeší otázky administrativního řádu jako Eh, volba nebo výběr těch rozhodců, jako je sekretariát, eh, ICSID a tak dále. Za páté, a určitě velice důležitý bod, eh, ten mechanismus řešení sporů ve, ve znění CETA nemusí být nutně úplně kompatibilní se smlouvami EU, protože nedostatečně Eh, zohledňuje monopol Evropského soudního dvora a autonomii evropského práva. Takže, co potřebuje Evropa? Evropa potřebuje nezávislý inovativní model ISDS, který bude chránit investory a který bude ale i chránit zájmy Evropy a členských států. Ten evropský model ISDS může chránit investice v zahraničí e, způsobem kontinuálním, udržitelným, bude stanovovat nové globální standardy, ty normy a bude e, stimulovat k investicím a bude e, stanovat rovnováhu mezi veřejnými soukromými zájmy, bude podporovat ochranu lidských práv a bude tak i přispívat k tomu, že se budou šířit evropské hodnoty. Takovýto evropský model eh, musí i eh, zahrnovat, eh, reflektovat význam a fungování národních a evropských soudních instancí při řešení těchto sporů. A i, mm, samozřejmě ty národní systémy, ty chrání základní práva, takže třeba to reflektovat. A i to, že se bude reflektovat význam Evropského soudního dvora, to mm, je také velice eh, důležité, samozřejmě s tím, že se musí respektovat nezávislost vnitrostátních eh, soudních systémů v individuálních kauzách a eh, vyčerpání vnitrostátních právních prostředků, to budou tedy to se bude muset flexibilně nějak adaptovat. Za druhé, evropský model i vytváří možnost odvolání v těchto sporech. A to eh, samozřejmě nejenom na základě arbitráží mm, v rámci konkrétních evropských smluv, ale musí to být i otevřeno smlouvám, které se týkají třetích zemí. Za třetí, ten evropský model musí mírnit i to vnímání, že ty Eh, soudy, arbitrážní soudy ad hoc, že, eh, že upřednostňují investory, protože eh, to je nezbytné, abychom i zvýšili abychom zlepšili seznam těch rozhodčů, rozhodců a ten seznam rozhodců bude tedy otevřený, to znamená každý ten kvalifikovaný právník, který je vnitrostátním rozhodcem, by se měl možnost mít ucházet. Samozřejmě s tím, že zde musí být stanovena i pravidla pro eh, odvolání eh, rozhodce v dané věci. Dále, i mm, samozřejmě zde eh, je třeba i delegování těch správních rozhodnutí Eh, jako jmenování rozhodců, podstoupit to eh, případně mezinárodním rozhodčím institucím, které jsou etablovány v Evropě, které tak se zajistí neutralita a eh, samozřejmě alternativně ani generální tajemník SID nebude mít žádnou diskreční pravomoc v těchto administrativních správních rozhodnutích. A evropský model musí i chránit autonomii evropského práva a monopol eh, Evropského soudního dvora. A toho lze dosáhnout pouze, pokud evropský právní řád bude ochráněn před eh, efekty eh, vyplývajícími těmi různými dopady investičních sporů. A i třeba je nepřímo, nepřímo bude moci do toho vstupovat Evropský soudní dvůr, který bude poskytovat závazné výklady. A abychom se vyhnuli nejistoty, nejistotě, tak je třeba, aby návrh ISDS byl předložen nejprve Evropskému soudnímu dvoru, který k tomu vydá eh, svůj posudek a potvrdí toto. A Evropská komise víceméně úspěšně i předložila aktualizovanou investiční kapitolu v CETA, když to porovnáme s jinými dohodami, především dohodami nebo smlouvami členských států, tak se došlo k významnému vylepšení, ale je zde spousta nedostatků. Doposud nebyla uzavřena žádná smlouva, takže to je příležitost pro Evropu a pro parlament, aby předkládali řešení, která budou znamenat, že tento režim se stane pro, evropsk- pro evropskou ochranu investic atraktivní. Děkuji. Děkuji za velice eh, přesnou prezentaci, která i dodržela čas. A nyní otázky odpovědi a e, asi tak 20 eh, minut máme na diskuzi. Apeluji na členy výboru, aby byli eh, konkrétní a precizní. Tady není čas na nějaké deklarace, ale je to na vaše otázky čas. Takže prosím jasné, přesné otázky a i případně řekněte, komu ta otázka je adresována. Asi to by bylo nejlepší. Takže máme zde otevřený seznam a jako první je Emma Meckler. Well, thank you, Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem panelistům dnešního odpoledne. No, myslím, že už mě z toho pomalu bolí hlava, když eh, vidím, kolik je tady různých eh, právních možností. Ale jasné je jedno, my každopádně musíme mít ochranu investorů v nějaké podobě. Není to jednoduché eh, řešení, prostě nedá se říct, že to prostě nepotřebujeme. My jsme také viděli, že eh, evropští investoři se na tyto mechanismy spolehají více než kdokoliv jiný. Čili jak tedy zlepšit to ISTS, které už tady máme, tak aby skutečně ta ochrana tady efektivně byla. Eh, já mám trošku obavy eh, z omezeného přístupu pro malé a střední podniky. Některé ty řešení eh, by mohly ten proces ještě více zkomplikovat a prodloužit a to znamená, že by to bylo méně použitelné zejména pro ty, kteří to potřebují. Čili chtělo by eh, to eh, nějak se tedy jsem se nad tím, jak do toho zapojit eh, mechanismus odvolání, také s kterým síta a podobně. A možná bych měla konkrétní otázku k poslednímu řečníku, panu profesorovi. On řekl, že bychom tady s tím ISDS měli udělat více, tak aby se rozptýlil eh, rozptýlil eh, dojem, že ten tribunál eh, bude stranit investorům. Čili musíme to nějakým způsobem řešit tady tento dojem, ale možná Eh, byste tady mohl navrhnout, jak eh, s tím naložit, kromě toho, že by měl mít sídlo v EU. Janik, děkuji. Já eh, zde splním pravidlo, tedy položím otázku. První otázka na zástupce komise. Když říkáte, že v tom veřejném připomínkovém řízení zazněly skeptické eh, reakce 97%, údajně ne 51, 97% odpovědí je negativních, eh, tedy negativních na adresu ISDS, eh, takže 145 tisíc údajně. A samozřejmě všichni souhlasí s ochranou investic. To je jasné. Všichni mají za to, že ochrana investic v určitém okamžiku může eh, vést k tomu, že někdo napadne rozhodnutí státu nebo nějakého nižšího správního celku eh, státu, pokud jde o federaci. A já se ptám, kdo může tedy zahajovat eh, kdo může tedy vystupovat v, souk- v tomto e, arbitrážním řízení. Kdo to, e, jsou to národní soudy, jsou to e, advokáti, kteří tomu, mm, jak, jak je to s konfliktem zájmu potom? Paní Aita mm, ta byla poradkyní státu a také i ona pracuje pro Evropskou radu chemického průmyslu a ona jim pomáhá právě v kampani pro ISDS. A teď na třetího zástupce, eh, eh, třetího řečníka. Eh, z těch 4 tisíc investičních smluv, kolik nakonec teď končí, tedy skončím platnost, vyprší. Takže tady jde o to, jaký je prostor vůbec. Máme vůbec prostor nějaký pro ten nový režim. A posledně řečník. A ten řekl, že tři země by eh, díky ISTS eh, oslabili eh, svůj režim. On řekl Francii, Nězemsko, myslím. Takže v, jak, v čem by se oslabily ty národní systémy kvůli ISTS? Děkuji a nyní Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám tři otázky. Na jedné straně bylo řečeno, že ISDS má sloužit také k podnět podnícení dalších investic. Existuje nějaká statistika za posledních 10 až 12 let o investicích, které mezi Spojenými státy a evropskými státy se neuskutečnily tam, kde není bilaterální ISDS bylo tam vůbec něco takového? Jestliže ano, existuje k tomu statistika a je zde také něco uvedeno o důvodech, eh, že některé investice nebyly uskutečněny. To je především adresováno na paní Betens a na zástupce komise. Druhý komplex. Eh, rozporuplná je jedna věc. Na jedné straně se má eh, vyčerpat eh, národní účel, to znamená ISDS také, a na druhé straně paní Betens, jestli jsem tomu správně rozuměl, ale také zástupce komise řekli, že národní soudy částečně nemohou být ani příslušnými soudy. Ehm, jestliže nejsou příslušnými soudy, nebylo by možné, nebo principiálně by hovořilo něco proti tomu, domluvit eh, v rámci té typ eh, to, že ehm, národní státy ehm, mohou eh, Doma, zahraniční investory postavit na roveň vnitrostátním investorům, aby nebyl nikdo nedis, diskriminován. Tak Mm, poslední otázku mám k mezinárodním arbitrážním soudům, obchodním soudům. Co se týče eh, ochrany soukromých investic, eh, tak by tam měli sedět eh, soudci, kteří jsou nezávislí, kteří by, by neměli být, měli být odloučeni od těch soukromí, soudců soukromého práva. Teď bylo řečeno ovšem, že takovéto soudy jsou velice drahé. Existují nějaké statistiky, jak vysoké jsou náklady na takovýto smírčí soud ve srovnání s těmi normálními soukromoprávními správními soudy. Hardy Hautele, prosím. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme si tady vyslechli mnoho zajímavých eh, nápadů, jak eh, vylepšit ISTS. Ale já se musím vrátit tomu, co řekl pan Sán. Vy jste eh, řekl, myslím, důležitou věc, když jste řekl, že mechanismus řešení sporu je třeba brát v kontextu důležitých ustanovení smlouvy. Pokud hovoříme o TTIP, pozice Američanů a Evropanů se poměrně eh, vzdalují od sebe, pokud se týče eh, politického prostoru zejména pan doktor Zahn a pan Baten, jestli by mohli odpovědět na otázku, že pokud bychom se například se spolehali na VTO GAT eh, článek 20, což jsou eh, generální výjimky týkající se politického prostoru, bylo by možné, eh, že by museli země zdůvodňovat svoji politiku vzhledem k ochraně investorů a jaké jsou dosavadní zkušenosti eh, z DTA. Eh, dále myslím, že pan profesor Hindland řekl, že ISTS eh, nemusí být plně v souladu s legislativou EU. Někteří z nás se věnovali Evropskému soudního dvoru a jeho závěru z 18. prosince o nekompatibility některých ustanovení z hlediska lidských práv. Existují nějaké eh, principy, právní principy, eh, které lze tedy odvodit eh, z tohoto rozsudku. Tak, eh, dámy a pánové, eh, prosím, buďte struční, ještě dalších sedm je přihlášených do debaty. Pan Siko. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, pokud jde o názor našich zpravodajů, tak zde v této etapě bychom potřebovali lépe pochopit zdali se nám podařilo ten návrh eh, toho institutu vylepšit, protože pokud jde o eh, to, tu omezenou aplikaci toho systému vzhledem k eh, těm reakcím, že nemůže, že údajně nebudeme nahrazovat tímto soudy ani vnitrostátní předpisy. Takže jde o to, abychom se měli právní jistotu pro investory a v omezeném počtu věcí. A, takže aby ale náhodou nedošlo k diskriminaci a jak bych řekl, aby nedošlo ke znevýhodnění a k eh, konfliktu. Eh, takže na tomto základě já jsem přesvědčen, že je třeba pochopit, jaká je formulace, jak by mělo to vylepšení vypadat. To znamená, jak to bude třeba se seznamem výběrem rozhodců, jak to bude s jistotou toho řízení. Já například jsem proti tomu, abychom zde měli odvolací řízení, možnost odvolání. A samozřejmě ta eh, smlouva eh, musí zajistit eh, to, že ten rozhodčí nález bude definitivní, že se bude pravomocný a ne, aby se potom opakovalo další řízení, protahovalo se to další náklady a znamenalo by to především velkou nejistotu. Děkuji. Pan Andersen. Děkuji, pane předsedo. Důležitým argumentem v debatě o ISTE je to, že by to mělo vést k zvýšení objemu přímých zahraničních investic, ale pokud vím, není to vědecky podloženo, že by to tak skutečně bylo. A já bych se tedy chtěl zeptat expertu, jestli eh, souhlasí tady s tím. Myslím, že pan Sán eh, je asi ten nejkompetentnější pro tuto otázku. Pan Kester? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám tři otázky. I když z toho názoru, že je správné, že investoři musí eh, soukromých firm být chráněni, tak eh, proč nemají existovat možnosti pro zaměstnance a jejich organizace také svá práva chránit, eh, jestliže tato práva E, jsou porušována. To tež platí o právech e, spotřebitelů nebo když se nějakým způsobem porušují pravidla z oblasti životního prostředí. Druhá věc, e, Bývalý soudce ústavního soudu Bros kdysi poukázal na to, že soukromé arbitrážní soudy Eh, nejsou slučitelné eh, s ústavou eh, Spolkové republiky ani s ostatními a že je zde možn, případně případ porušení mezinárodního práva. Myslíte si, že ochrana investic, kdyby přišla žaloba na, k Evropskému soudnímu dvoru, že by byla přijata tato žaloba? A za třetí, Eh, myslíte si, že postupy ochrany investic eh, by mohly vykonávat eh, nátlak na soudy, že by případně na vlády, že by případně neuzavřeli určité dohody, například na kanadskou vládu, protože tam se zakázal fracking. Děkuji, pan Fribex. Jako z zpravodaj eh, k SETA. Budu stručný a pomohu dokonce odpověďmi. Máte nějaké příklady toho, eh, kdyby byl diskriminován evropský investor eh, v USA, protože tam chybí ISTS. A existují alternativy k ochraně malých a středních podnikatelů z Evropy v USA a abych pomohl odpovědět, eh, pokud chcete eh, jasné eh, vědecké důkazy, tak to je prostě možné pouze na příkladech. Thanks very much. And... Um, Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Tři stručné otázky. V analýze přínosu a nákladů, jak mnozí o tom hovořili, se eh, vůbec eh, nehovořilo o nákladech eh, regulace, čili jaký vliv by mělo toto. Dále tady máme řadu zemí, které k tomu přistupují úplně jinak a nepoužívají ISDS nebo uzavřeli nové smlouvy bez ISDS, například Austrálie, USA. Mělo to nějaký dopad, pokud se týče eh, negativní ovlivnění investičních toků, eh, nebo je tam nějaký dopad eh, na obchodní vztahy. A dál ještě TTIP a ISDS, to tady nikdo neřekl. Spojené státy hodně používají implementaci mezinárodních smluv prostřednictvím domácí legislativy. Eh, proč eh, se o něčem takovém nevyjednává teď? To by přece mohlo být mnohem efektivnější. Děkuji, Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji velice za úvod a za eh, přihlášky o slovo nejrůznějších expertů. Kolegové se již na něco zeptali. Já bych se soustředila na tři otázky. Jedna na Žona Eh, kde vidíte příčinu eh, dramatického nárůstu arbitrážních postupů eh, v posledních letech. Kde vidíte důvody, ať už jsou, zde, jsou to bilaterální směrčí soudy, v podstatě se jedná o aktivity, které by měly být smluvně zajištěny. Je to hlediska investorů nedostatečným způsobem ošetřeno. Proč eh, máme stále více eh, jednání před smírčími soudy? soudy. Tě jde o to, že to je eh, opravdu reálná ekonomicko-politická praxe. A potom otázka na zástupce komise. Bylo řečeno, že u těch paragrafů Eh, dohody CETA jsou nedostatečné ochrany investic a investorů a že to je velice vágně eh, formulováno a eh, že tam vlastně dohoda je hotová, ale jakým způsobem s tímto budeme zacházet, aby se v budoucnu to již nestávalo, protože to není, neodpovídá realitě. A za třetí otázka na Johna. Jakým způsobem si představujete, představujete konstrukci takového mezinárodního smírčího soudu? Eh, jak se před něho dostanete? Bylo by to před UNCTAD nebo OSN nebo jakým způsobem? Děkuji. Close now. Eh, kolegové, eh, teď bychom vlastně už měli uzavřít první zasedání, abychom byli férovi vůči druhé části. Takže prosím, Eh, ještě dvě stručné odpovědi. Paní Kele. Eh, pane Batensi, vy jste řekl, že eh, jakožto právník máte praktický praktickou, praktickou kolik na takovém sporu vydělá právník? A já a potom otázka je, jak, nakolik je závislá právní firma na eh, příjmu z těchto případů. A ještě mám tady tuto otázku. Jestliže investorům eh, dáme právo eh, žalovat vládu kvůli diskriminaci, tak co potom ti lidé, kteří mají Eh, prostě čelí porušování svých lidských práv v zahraničí a oni prostě nemají eh, žádnou, eh, žádný mechanismus, který by je chránil, poněvadž ty mají být chráněni vládou přece. Také by mě zajímalo, jestli to, co máme v EU, a a tomu, že mm, Evropané Eh, mají nejvíce takovýchto případů. Je to v pořádku a nebo bráníme rozvojovým zemím v rozvoji? A dále, jak to, že mnoho případů ISDS de facto nejsou známí? Eh, nevím, jestli něco podobného, jako se navrhuje, tady jsme neměli už eh, v dřívější kanadské dohodě. A pak jsem se chtěla ještě zeptat na to, co už bylo zodpovězeno. Tak ještě pan Liberon. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat čtyřem řečníkům, kteří eh, byli zajímaví. Otázka nezní, zdali je třeba chránit investory, ale jak? Eh, tři řešení eh, jsme slyšeli. První je první řešení komise, to znamená arbitráže mezi investorem a státem, druhé mezinárodní arbitráž mezi státy a potom třetí je vnitrostátní E, řešení vnitrostátní soudy. Nikdo ne, neobhajoval to druhé řešení a tři řečníci hovořili o návrhu komise, a kterému dávají přednost. Což mě vede ke dvou otázkám. Za prvé, první otázka na pana Zána. Je skutečně on pro toto řešení, to znamená arbitráže mezi investorem a státy? Já jsem cítil určité váhání na konci jeho prezentace. A druhá otázka je určená panu profesorovi Hindelangovi. On, pokud jsem dobře pochopil, on spíše by byl pro vnitrostátní soudy a chtěl by i zachovat kompetence pravomoce Evropského soudního dvora, ale v určitém okamžiku nicméně dává určitý prostor arbitráži. Já jsem to dobře nepochopil, jak by to všechno mělo být propojeno. Tedy otázka na vás, pane profesore. Jak, jaké místo by ta arbitráž ve vašem schématu měla? Děkuji a nyní experti. Každý má tři minuty. Jako první je pan Schlegelmilch. Best, you. Uh, very quickly, starting maybe with Budu se snažit uh, s kolegyně Clarkem, malé a střední podniky. Myslím si, že to je důležité. V Kanadě už máme možnost uh, omezit tu arbitráž na jednu hodinu, tak aby to bylo levnější. A je to otázka dohody. Co se týče konzultací, je pravda, že 145 eh, tisíc lidí eh, říká, že eh, té typ se jim nelíbí, ISDS se jim nelíbí. Otázka o nestrannosti a jak zajistit, tedy zabránit střetu zájmu. My tedy ten systém nám se líbí, ale ten střet zájmu možná je asi takový, že v podstatě lidé se musí prokázat nějakou svoji historii. Otázka eh, vnitrostátních soudů eh, a vztah k Evropskému soudnímu dvoru, eh, aby bylo zcela jasno, i Evropský soudní dvůr několikrát řekl, že je možné brát na sebe mezinárodní závazky podle konvence o lidských právech, dalších konvencí podle VTO. A tribunály ISDS. Eh, ty eh, řeší mezinárodní závazky, nikoli evropskou eh, legislativu. Pak je tady otázka statistik a ISDS nákladů a s tím spojených investic. Já bych řekl, rozhodnutí o investicích závisí na mnohých věcech, daňový režim, směné kurzy, pracovní síly a tak dále ale e, toto je jakási pojistka, e, jakoby pojistná smlouva. Tady prostě do toho investujete a máte jistotu v případě, e, kdy se něco pokazí, třeba v Argentíně nebo Jukas a tak dále. Tam podle my, my jsme třeba vyhráli 30 miliard eur v tomto případě. Je to prostě pojistka, ale já neříkám, že to eh, přiláká eh, investory a právě proto tedy eh, se vyjednávají nové dohody. Poslední bod, to je otázka o nákladech Mezinárodního soudního dvora. To je důležité. Ano, my naprosto nemáme páru, kolik by to mohlo stát, čili proto s tím nepočítáme. Ale prostě je to celkem sekundární, protože prostě chceme mít nějaký takový mechanismus a víme, jaké bude mít přínosy. Ehm, eh, výrazně to eh, zvýší jistotu a odstraní mnohé střety eh, zájmu. Paní Berens? Tak já vynechám otázky, které již byly zodpovězeny, ale pokud se týče střed zájmu arbitrů, eh, tak já myslím, že toto je třeba mm, řešit velmi opatrně, poněvadž je to citlivě vnímáno veřejnosti. Eh, bylo by to chtít eh, mít takový seznam arbitrů, kteří jsou důvěryhodní. Možná, že by to mohli být právníci, akademici, nevím. Národní soudy. Bylo by dobré, kdyby také národní eh, soudy začaly aplikovat mezinárodní právo. Některé ovšem to nemohou v rámci eh, práva své země. A některé mohou, včetně tedy Evropského soudního dvora. Pokud se týče politického prostoru a ten článek 20 to ano, je možné eh, zahrnout takovéto zdůvodnění. Některé smlouvy už to dělají, čili to potom funguje stejně jako podle VTO. Proč tedy pracovníci a spotřebitelé a e, já nevím, práva ekologická a tak dále. E, já tedy musím říct, že oni mají svůj hlas a také se účastní těchto případů. Sice nemohou sami e, žalovat, to je pravda. To by eh, chtělo jiný systém. Já by celkem byla pro, ale nevím, jestli je to politicky proveditelné. Eh, ISDS a politický tlak. Já si myslím, že firmy, nevládní organizace a další se snaží stejně lobovat o politiku, eh, jak to jenom jde. Takže toto by skutečně mohlo být využíváno k vyvíjení politického tlaku, ale to je běžné všude. Pokud se týče zemí, které toto nevyužívají, eh, Austrálie to svého času odmítla a teď naopak se k tomu vrací ve svých nových smlouvách. Také eh, možná, že až se eh, změní vláda, takže to zase bude jinak. Pokud se týče právních firm a právníků, musím říct, že mnozí právníci si vydělají daleko méně než europoslanci a firmy, které na tím závisí. Já myslím, že neznáme jedinou a právní firmu, která by za, eh, závisela pouze na ISDS. Eh, možná, že taková nějaká, já opravdu o žádné nevím. Dále eh, zda není na vládách, aby bránila zájmy svých občanů a já myslím, že ano a i STS e, případy, které nejsou s námi, tak ano, tady je zapotřebí zlepšit transparentnost. Ano, e, i třeba u probíhajících jednání. Ano, děkuji pan Zán. Děkuji vám. Tak bylo tady na mě sedm otázek a budu stručný. Za prvé, ISTS Eh, že by tady v rámci eh, VTO, eh, že tam je tedy prostor pro politický, politický prostor. Ano, já myslím, že je to proveditelné, když vyjednáváme smlouvu, v preambuli by měly být cíle, také struktura, a e, také ty podstatné, tento, tento vlastní tělo smlouvy a také o implementaci by tam měla být sláva, slova, včetně e, zdraví, pracovní práva, bezpečnost na pracovišti a tak dále. To může být jak v preambuli, tak ve vlastní smlouvě. Také existují smlouvy, e, kde byla, byly prostě výjimky pro Eh, různé finanční pojistky a podobně, nebo výjimky, pokud se týče zvířat, rostlin a tak dále. Eh, prostě skutečně je mnoho způsobů, jak se vyhradit určitý politický eh, prostor a to je třeba ovšem zakotvit v té, které smlouvě. Druhá otázka, ta se týká investičních smluv a toku investic a myslím, že na to už bylo eh, zodpovězeno. Ano, skutečně eh, ISDS to je taková pojistka pro investory. A je to důležité zejména eh, v zemích, kde není příliš silná vláda nebo způsob vládnutí, ať už se týče tedy investic, zákonů, standardů pracovního trhu a podobně. Třetí otázka se týkala eh, takzvané regulatory čel, eh, čili bez eh, ISDS, jak by to vypadalo z toky investic. ISTS je eh, pouze vymáhací mechanismus. Je to velice malá část celé smlouvy, čili eh, tady opravdu nelze říct, eh, jaký je vztah mezi ISTS a investicemi. Čili tam to je skutečně kombinace příliš mnoha faktorů ekonomických, politických, Eh, také obchodních, čili celá řada. Je jich nějak 25 až 30 těch různých faktorů, které se tady eh, posuzují. Otázka, proč eh, dramaticky přibylo ISTS a několik posledních let z faktorů je několik. Za prvé dramatický nárůst, zejména v chudých zemích, Eh, jak v posledních dvou letech, tak to souvisí s tím, že eh, více než polovina přímých investic šla právě do těchto zemí. No a kde příliš nefunguje vláda, tak eh, tam, proto je tam těch případů tolik, je to 70% všech, proto já vás musím zastavit. A ještě par, profesor Hendley, já jsem měl ještě tady tři další otázky. No jo. Děkuji vám za otázky. Tak, eh, jak se vyhnout dojmu zaujatosti? Já myslím, že eh, rozptýlit jakékoliv eh, takové pocity, to by asi se dalo pomocí toho permanentního soudního dvora. Ale pokud by to politicky nebylo průchodné, pak můžete rozmělňovat tady tento dojem zaujatosti Eh, to je možná, možná by bylo lep, eh, možné to udělat eh, tak, že těch arbitrů bude více, dneska je jich nějaký 2 až 4 a protože bude jich více, tak bude i menší prospěch pro ně. Dále, Evropská legislativa SITA a další eh, investiční mechanizmy, mechanizmy řešení investičních sporů. Eh, musím říct, že Evropský soudní dvůr je docela eh, žádlivý na svůj vlastní monopol, který spočívá mimo jiné v interpretaci evropské legislativy jako poslední instance. Čili nejde tady ani tak o to, jestli investoři a tribunály budou používat eh, legislativu i EU, ale spíše, jestli tento, eh, tato evropská legislativa bude ovlivňována jejich činností. Otázka je, jestli ten eh, dopad je takový, abychom tady skutečně museli mít doktrínu autonomii zákonu EU. Máme tady Eh, dva případy rozsudku, které eh, tak nějak na to poukazují. Otázka eh, deformace kompetencí, to je také otázka pro soudní dvůr. Teď problémem je, jsou smíšené smlouvy a ten mechanismus, který by se si přála komise, tak je, myslím, velice pevný, ale musíme také být velmi opatrní. Pokud se týče vzájemných vztahů mezi národními právními systémy a ISDS, jde o tedy eh, rozvinuté eh, systémy, já bych to tedy přirovnal eh, k parníku versus člunu. Ten párník to je národní právní systém, Eh, který je eh, lety a desítkami let eh, zdokonalován a je vnímán jako spravedlivý. A my de facto ve vyspělých právních systémech akceptujeme rozhodnutí Mezinárodního soudu v případě, že by mohl být vnitrostátní soud zaujat. Tak, děkuji. Děkuji vám všem a já se eh, tedy omlouvám. Dámy a pánové, nyní přejdeme ke druhé části eh, regulační aspekty T-typu. Jak jsem již řekl, to je v podstatě pokračování slyšení, které se konalo v únoru minulého roku, které se nazývalo eh, Regulační systematičnost aplikace EU práva v kontextu TTIP. TTIP. V té době ale jsme moc nevěděli o mm, příslušné kapitole TTIP, která se týká regulačních eh, aspektů. A nyní jsme se dostali do zásadní fáze vyjednávání a v podstatě již osmé kolo se má konat příští týden a to se právě zaměří na regulační aspekty. Komise Pan Timmermans a pan Stoiber nyní pracují na praktických krocích, na konkrétních opatřeních, která je třeba přijmout, aby skutečně vše eh, zapadalo do better regulation, do našich eh, politiky, přijímat eh, návrhy založené na poznacích, eh, výsledcích hodnocení dopadu a eh, eh, s cílem snížit administrativní břemeno. Takže všechny tyto aspekty také i zúrazně americká strana. Nejprve si vysechneme komisi a poté máme zde dva zástupce vědecké komunity. Jednoho již známe ze slyšení minulém roce, to je pan Alemano, takže vítejte opět zde v Evropském parlamentu a poté si vyslechneme i zástupce evropského automobilového průmyslu. Ale teď čas. Pan Alemano v podstatě již měl by hm, skončit teď a pan Pero Dupinink eh, Eh, už by ho měl za sebou a pan Alemáno již měl být uprostřed své řeči, takže prosím, eh, nevyužijte 15 minut, eh, milí hosté, apeluji na vás, tak abychom měli ještě chvíli na otázky a odpovědi. První, první řečník je pan Fernando Pero de Penning, který je výkonným ředitelem DG Obchod z Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost vyjádřit, proč se zabýváme teď regulačními aspekty smlouvy TTIP. Zde bych chtěl vysvětlit, o čem se teď jedná, jaké ty eh, regulační problémy řešíme a také i vysvětlím, jaké jsou hlavní pilíře diskuze a poté uzavřu jaký, s tím, jaký je stav věci. Za prvé, mandát kterým se řídíme při vyjednávání. V těch regulačních aspektech cílem smlouvy je e, zrušit zbytečné překážky obchodu a investicím, včetně tedy netarifních bariér. A jde nám o ambiciozní úroveň regulační kompatibility, využít s využitím e, různých nástrojů, jako vzájemné uznávání, harmonizace a tak dále. A především bez toho, aniž bychom se dotkli práva regulovat, které ty smluvní strany budou mít. Takže to jsou taková klíčová slova, která jsou nezbytná e, zapamatovat si. A to jsou zbytečné bariéry, e, to znamená eh, pokud, takže, a pokud regulace, tak musí být odůvodněná. Mandát podstatě pokrývá čtyři oblasti. Sanitární a fitosanitární opatření, takzvané SPS, to je otázka bezpečnosti potravin, o těch teď mluvit nebudu, spíše se zaměřím na ty tři další, a to jsou technické bariéry obchodu, to znamená eh, řízení o souladu, technické normy a tak dále, to znamená všechno, co reguluje, co lze prodávat či nelze prodávat na území Potom eh, regulační soulad, koherentnost obecně, což znamená, že se mm, stanovují takové režimy jako eh, spolupráce mezi regulačními orgány, řádná regulační praxe s cílem eh, vyhnout se různým nesouladům, nekompatibilitám, které jsou zbytečné a potom odvětová nebo sektorová ustanovení a to specifická ujednání, která lze potom přijmout, pokud jsou ve společném zájmu. Takže zásadní obecná věci, věci, kterými se řídíme, co to je regulační eh, systematičnost, koherentnost, jak jsem řekl, Eh, zbavit se zbytečných nesouladů, nekompatibilit, eh, zbavit se duplikací, což je zbytečné, zbytečných požadavků jako dvojí testování, duplikacím v testování, to, co je odůvodněné. A eh, v některých případech je to jenom z historických důvodů, kdy třeba obě strany po dekády vyvíjely různé předpisy, regulovaly, bez toho aniž by to nějak slaďovali a inspirovali se vzájemně. Takže teď jde o to prověřit ty regulace a říci, nebylo by lepší, kdybychom společně se podívali na to, jak zracionalizovat ty postupy a eh, říci, kde ta regulace je třeba ekvivalentní nebo srovnatelná. Potom další nástroje. Například máme již takový toolbox, nástrojů jako vzájemné uznávání ekvivalence, Samozřejmě pokud eh, ta ekvivalence existuje, protože kdyby neexistovala, tak nelze vzájemně uznávat nic. Potom harmonizace nebo adaptace požadavků, v některých případech eh, zavedení společných pravidel pro obě strany, a nebo hm, aplikace mezinárodních pravidel, eh, režimů, standardů. Metoda, jak toho dosáhnout, je Spolupráce mezi regulačními orgány. To není politický proces, to je proces, kdy regulační orgány musí mít jistotu, že lze eh, tyto procesy zracionalizovat, eh, tedy na základě technického objektivního vyhodnocení důkazů a podkladů. Já teď budu mít tři slajdy o tom, o co tady nejde takže takže my, takže tam, kde právně technicky není možné vzájemné uznávání, tam, kde nemůže mít společná pravidla, tak tam nebude žádný orgán typ, který by vydával pravidla, takže tam to nepůjde. Potom nesmí se to dotknout regulační suverenity smluvních stran. Každá smluvní strana se bude moci rozhodnout, jakou cestou se chce ubírat a tam přijímat předpisy. Takže to jasně tam zakotvíme, takže nebude žádná povinnost spolupráce potom. A potom žádné vyjednávání o e, úrovni, cílech ochrany. Každá strana nadále bude si určovat vlastní úroveň ochrany. Žádná smluvní strana nemůže vnucovat té druhé způsob regulace. A já, hm, takže hm, obě smluvní strany toto, tu možnost budou mít a potom nesmíme i zpomalovat, smlouvatý typ nesmí zpomalovat přijímání eh, pravidel na ochranu veřejného zájmu. Také Nelze tedy měnit rovnováhu eh, eh, mezi různými stakeholdery, konzultace se stakeholdery mm, a je třeba se všemi stakeholdery v praxi zacházet rovně, rovnoceně. Potom eh, nesmí hospodářské zájmy mít převahu nad veřejnou politikou a dále ani nemůžeme druhé straně dát nějaké slovo, nějaký vliv v našem vnitrostátním nebo domácím přijímáním pravidel a to platí tedy vice versa i pro americkou stranu, to znamená to mm, mm, nejde, nelze ani vytvářet nějaký transatlantický vnitřní trh, jehož pravidla by měla přednost před evropskými pravidly. Abych to shrnul, takže mm, tady ne, nejde o to, že bychom se vzdali eh, ochrany, mm, kterou garantují zakládající smlouvy a evropské právo. To nemůže nastat, ani to nenastane, ani právně, ani technicky to není možné, ani v EU, ani v USA. A mm, takže my jsme si vypo, my jsme, eh, my jsme již 300 hodin vyjednávali, když to tak vypočtu a v podstatě žádný z regulačních orgánů nenahra, nenavrhoval nic v tomto směru, takže nemám důvodu se domnívat, že někdy později by někdo přišel s nějakým takovým návrhem, který by byl nepatřičný, zatím nikoliv, ani v písemné, ani v ústní podobě. Takže eh, eh, budeme mít pořád právo vlastním způsobem chránit naše veřejné zájmy. Tady jde o to domluvit se na praktických krocích, jak lépe spolupracovat, tak abychom i snížili náklady. A teď pokud jde o tu kapitolu regulační eh, soulad, tak cílem je zavést tam transparentnost, eh, konzultace dotčených subjektů, tzv. stakeholderů, vyhodnocení dopadu, a tedy dopadu regulačních aktů, potom, aby obě strany i věděly, co se chystá v té druhé, na té druhé straně, jaká regulace se chystá, být tedy informován a, a, a tak, aby ta řešení, která, na kterých budou pracovat ty regulační orgány obou stran, aby potom nakonec se nezjistilo, že jsou nekompatibilní. A k tomu se bude používat prostředek jako uznávání, aproximace, zjednodušování a samozřejmě můžeme jednat v oblastech společn- můžeme jednat tedy v oblastech společného zájmu, jak jsem řekl, s výjimkou toho, že můžeme tedy suverénně hájit naše veřejné zájmy. Potom jde o to i prosazovat eh, spolupráci v oblasti mezinárodní regulace s cílem snížit segmentaci, roztříštěnost a zlepšit efektivitu regulace. Tady nám jde o to podporovat regulační soulad po celém světě. S tím, že Regulační principy obou stran budou nadále trvat, budou a máme zde i princip obezřetnosti. Nedělejme si iluze o tom, že budeme moci chtít po Američanech, aby tedy aplikovali náš systém. Ne, tady jde o to, aby obě strany zájemně respektovaly své systémy. A nyní právě finalizujeme tuto kapitolu o regulačním souladu. Doufejme, že eh, to nastane tento týden a brzy ta, to kapitola bude zveřejněna. Dále orgán pro regulační spolupráci, který by měl monitorovat aplikaci ustanovení regulačních ustanovení smlouvy TTIP, ale tento orgán nebude mít žádné rozhodovací pravomoci, regulační pravomoci. Bude to orgán, který bude kompetentní pro monitoring a bude sledovat, co připravuje ta druhá strana. A, <clears throat> což bude nezbytné potom pro to, abychom měli možnost třeba nějak ovlivňovat ta regulační rozhodování. A mm, samozřejmě s tím, že bude dbát na transparentnost, bude podávat zprávy a bude zapojovat všechny dotčené subjekty a dále sektorová práce. Cílem je splnit konkrétní hmatatelné výsledky v konkrétních oblastech, které jsou společného zájmu. Tady to je, jsou to ty sektory automobily, farmaceutický sektor, chemikálie, pesticidy, eh, strojírenství, textil, IKT. Takže v těchto oblastech, v těchto sektorech průmyslových <clears throat> máme společné zájmy. A mm, máme pár příkladů, vám můžu dát sice, ale o tom bude hovořit pan Žonard, například motorová vozidla, vzájemné uznání ekvivalence u většiny předpisů, tedy regulace s tím, že mm, e, e, budeme propagovat efektivně celosvětovou harmonizaci, například chemikálie. Tam máme úplně odlišné systémy, takže tady asi nebude eh, možné vzájemně uznávat. Místo toho ale se zaměříme na praktickou spolupráci. Například na to, že budeme vyhodnocovat látky, budeme mít společnou metodiku, kterou budeme tedy adaptovat, eh, a mm, tak, abychom se vyhnuli duplikacím. A samozřejmě s tím, že musíme vždycky respektovat harmonogramy, Eh, termíny eh, regulace té druhé strany. A samozřejmě teď je příliš předčasné říci přesně, na čem se tady dohodneme, ale eh, protože jak to vypadá, zatím ty naše pozice jsou dost odlišné, pokud jde o ten regulační soulad, ale pokud jde o ta průmyslová odvětví, tak tam máme dost společného. Nadále nám půjde o to, abychom měli transparentní procesy, protože veřejnost by měla vědět, co se děje v této oblasti. My publikujeme veškeré podklady. Závěr je, že pořád ještě je před námi dost dlouhá cesta, ehm, hodně jsme toho už ušli, ale bude to znamenat hodně veřejné debaty ještě. Děkuji. Thank you as well also for saving E, děkuji vám a děkuji vám také za časovou úsporu. A nyní má e, slovo pan doktor Alemano, e, který je profesorem Žámony, profesorem evropského práva. Děkuji, pane předsedo. Já bych tedy začal takovým Eh, takovou eh, konstatováním, že dnešní prezentace bude doplňovat politickou zprávu pro Evropský parlament z roku 2014, vypracované pro delegací parlamentu pro vztahy eh, se Spojenými státy. Jak víme, a důvod, proč máme tedy toto slyšení, jednání o té typu je velmi spodné eh, v očích některých a zdá se, že ani eh, ženské země si nejsou eh, jednotné. Ale jsou tady tři hlavní problémy. První je transparentnost, druhá je takzvaný race to the bottom, to znamená obava snižovat standardy a třetí je ISTS a o tom tady bylo řeč dost dlouho. Já tedy tvrdím, že TTIP všem znamená mnohem víc než tyto tři problémy. Samozřejmě je to otázka politické a demokratické kontroly eh, této eh, smlouvy a jeho vyjednávání. A také eh, poté, co vstoupí v platnost. Čili to je třeba také vzít úvahu. Co tedy se také stane, pokud bude tato smlouva schválena? A pak je také důležitá rovnováha závazků eh, obou stran. Takže eh, co je to TTIP? Někteří by, eh, zřejmě ti, kteří jsou pro, řekli, že jde o obchodní dohodu nové generace. Druhá strana spíše bude tvrdit, že je to nějaký regulační mm, mezinárodní režim, jakoby nový způsob řízení těchto zemí. Čili eh, když se na to podíváme z odstupu. Takže o to otázka, eh, jak to udělat eh, jednoduše a prostě. My jsme chtěli vytvořit nějaký nástroj, který by vyřešil za bariéry za hranicemi, tedy my to dnes známe jako netarifní režim. TTIP není ve vaku, opírá se o VTO, ale také e, staví na transatlantické regulace, která už tady e, je několik e, desítek let. Čili toto je důležité také na, pro různá odvětví, jako třeba o organických produktech nedávno. VTO v roce 95 eh, přišla zcela jasným přístupem a sice řekla, že určitá disciplína, eh, která tedy eh, omezuje fungování firm, tak se musí, musí respektovat všechny hranice, ta dohoda takzvaná SPS. Regulační spolupráce Eh, na základě VTO, to znamená, že tedy eh, musí, můžete prosím zpomalit, omlouvám se, ano. Eh, takže tady jde o to, když se podíváme na zkušenosti z VTO, je, že ta není dostatečná. A proto tedy TTIP. A to znamená, že jsme přišli s tímto návrhem té typu. TTIP se snaží koordinovat liberalizaci obchodu napříč zeměmi. V čem to tedy spočívá a jaký, jaká je zatím myšlenka? Také jde o to, spolupracovat spíše, jak deregulovat, spíše než co deregulovat. To by mohlo tedy vést ke konvergenci eh, procedurálního charakteru. Čili eh, tímto způsobem můžeme eh, s větší pravděpodobností dospět k podobnému výsledku. Příkladem je například regulační kooperační rada mezi Kanadou a Spojenými státy. To už je tedy mezinárodní eh, dohoda a podobně také CETA. Když se podíváme eh, dále, než je CETA, tak eh, TTIP by měl být permanentní formou mezinárodní spolupráce v oblasti regulační. A tady by se mohlo snažit lépe překonávat dohody, které jsou často Eh, ideologického charakteru tím, že ty dohody budou takzvané živé, to znamená, bude možné eh, je upravovat v čase. Eh, čili o co tady jde, to ukazují svým studentům. TTIP spočívá v tomto, že tím, že se dohodneme na horizontální disciplíně, kterou budeme používat do budoucna v určitých sektorech, ale současně s tím, Eh, k tomu začneme přistupovat vertikálně sektorově, tak eh, to už by eh, mohlo fungovat. Protože na konci vyjednávání stejně třeba vyřešit obojí. Takže máme tady regulatorní kapitoly a potom sektorové dohody. V podstatě dá se říci, že všechna opatření obecných eh, aplikací, které budou mít potenciálně transatlantský eh, dopad, by měly být podrobeny tomuto procesu posouzení. A tady, eh, o co jde konkrétně, tak tady je třeba k tomu přijmout vědeštější přístup, ale vzhledem k povaze evropské legislativy lze obecně říci, že většina pravidel v USA jsou nelegislativního charakteru, jsou to pouze prováděcí předpisy eh, k zákonům kongresu. Eh, zatímco u nás se eh, jedná spíše o ten legislativní aspekt. Pokud se týče těch disciplín, tak tady jsou čtyři důležité povinnosti na obou stranách Atlantiku. Tady je vidíme na eh, snímku, včetně posouzení eh, impaktu, tedy dopadu také na, ten, na tu druhou stranu. Když se podíváme na mechanismy, tak eh, tady se trošku více přiblížíme realitě. A tady bychom měli více rozlišovat mezi novými předpisy které dosud neexistují, ale mohou se objevit například v souvislosti s novými technologiemi, jako je nanotechnologie, a pak tady máme stávající předpisy. A možná ty horizontální disciplíny by mohly se eh, nějak popasovat s těmito rozdíly. No a eh, jedna z těch eh, možností, prosím ještě jednou, abyste zpomalil. Ty nové mechanismy, tady je nejdůležitější eh, posouzení regulační kompatibility, což je tedy kontakt mezi eh, regulátory a ti si to musí mezi sebou eh, vyříkat. No a potom je, hm, pokud se snažíme dospět k výsledkům, tak a další věci je také třeba náklady těchto řešení a jiných řešení. A když se podíváme na řešení stávající regulace, bude to fungovat trošku jinak, eh, což je možná trošku běžnější eh, a je nám společnější. Pravděpodobně by to začalo podobně jako v případě eh, smlouvy Kanada-USA a mohlo by to začít například peticí, aby kde se bude žádat od regulátoru, aby jak si posoudili současný stav a možná přikročili ke konzultacím a veřejnému eh, slyšení. Eh, slyšeli jsme příklady, příklady z atomového průmyslu a podobně. Ovšem velká otázka je taková, a měli bychom brát vážně, zda tento mechanismus může vést eh, tedy ke snižování úrovně současné regulace. A to na obou stranách Atlantiku podle mého eh, názoru a podle toho, co jsem vám eh, popsal, tak ne. Eh, regulační autonomie bude zachována a obě vyjednávající strany budou muset formou, tedy, budou tedy touto dohodou vázání pouze, až bude dohodnutá. Všem zbývá mnoho otevřených otázek, některé o těch už byla řeč a myslím, že bychom se měli také zaměřit na to, co nastane po té typu, až bude tato smlouva, pokud bude schválena. Jak tedy implementovat tu či onu kapitolu, čí to bude práce a co budou, jaké budou důsledky. A tady bych eh, rozlišoval mezi momentem implementace horizontální disciplíny a moment transpozice. Čili otázka je, eh, jak to tedy bude fungovat eh, ten dohodu, ten, eh, eh, to jednání mezi regulátory. A dále, pokud se dosáhne dohody v určitém odvětví, tak jak se s tím popasuje ta či ona jurisdikce. A další velká otázka, která vás jistě zajímá, je, jakou roli zde budou hrát zákonodárci zejména eh, co na to řekne potom veřejnost. Eh, ty veřejné modely, které eh, máme tady v institucionálním designu, tak zdá se, že by to mohlo fungovat na základě Rady pro regulační spolupráci. A opět je tady otázka do debaty, kdo bude zastoupen na příslušných orgánech. Budou to jenom regulátoři, nebo budou to i Eh, obchodníci a investoři. No a tady ten hlavní signál, to hlavní, co chci říci, a sice ten, ta hlavní obava eh, ohledně té typu se eh, nemusí týkat tedy toho, co se debatuje v médiích, ale něco daleko méně viditelného. TTIP to je velice inovativní spousta metoda vládnutí a bude znamenat velké změny. A sice tak, že jestliže tady eh, budeme mít ekvivalenci, eh, tak by se mohl otevřít legislativní proces. A je zde nutná participace, ale také politická kontrola v průběhu implementace dohody. Čili je tady napětí mezi potřebou efektivnosti, to znamená aby se transponovala tato eh, dohoda, ale také politická kontrola, která jde proti tomu. Čili ten typ eh, neovlivní negativně regulační autonomii ani tady, ani za oceánem. Plné kompetence budou zachovány, tedy buď to uzavřít novou legislativu, nebo ekvivalentně eh, uznat legislativu druhého partnera. Nicméně bude tady eh, potřeba určitého nového vyvážení potřeby eh, demokratické kontroly a eh, efektivnosti. Takže děkuji vám. A je to prostě most, který budujeme, bude úplně nový a propojí oba břehy Atlantiku. Regulátoři toho mohou využívat, ale nemusí. Děkuji vám. We thank you. Děkujeme. A nyní má slovo pan profesor Fisán, profesor veřejného práva a teorie práva Univerzity Bielefeld. Tak prosím, máte slovo. Dankeschön. Ich finde es auch sehr Děkuji mnohokrát. Opravdu je to velká čest, že jste mě pozvali a také s radostí jsem sem přijel. Já jsem se zmínil o čtyřech věcech. Dva body mají co společného s demokracií a dvě, dva body se týkají obsahu standardu. Za prvé, demokraté ve Spojených státech se pokoušejí prosadit to, že rozhodnutí o TTIP nebo CETA bude mít jednotlivé korektury. To znamená, parlament rozhoduje o jednotlivých předpisech a jednotlivých výjimkách. Jestliže to vidím správně, tak u mezinárodních smluv je to mm, velice neobvyklé. E, tak říkajíc, parlament dostane předložený dokument a buď ho má odsouhlasit nebo zamítnout, ale podrobnosti se nemohou v žádném případě již korigovat. Tento model mm, demokratů z USA eh, je zvláštní a je třeba se nad ním zamyslet. Druhý bod je tento. Jestliže hovoříme o regulatorních eh, orgánech nebo budoucích orgánech, eh, které mají kontrolovat TTIP, tak je to zvláštní, protože zatím neexistují texty. To. Je možné se podívat na to, co se vyjednávalo ohledně CETA. Podíval jsem se na to přesně. V CETA, a to bylo také již na tom názorném obrázku viditelné, eh, dohodnuto to, že v různých oblastech eh, existují speciální výbory, komise, které eh, jsou kompetentní pro clo, ochranu životního prostředí a tak dále. Tyto výbory nebo komise mají pracovat pro společnou komisi nebo jí předkládat návrhy, které se týkají úpravy pravidel v jejich samostatných úsecích. A teď eh, tato společná komise má vyslovovat potom závazná rozhodnutí pro všechny. V těch eh, jednotlivých výborech sedí samozřejmě zástupci ze všech příslušných oblastí Eh, také z Evropské unie i ze Spojených států. Eh, teď, eh, k čemu je možné, může tato společná komise vyslovovat závazná doporučení? Jsou to oblasti, které jsou výslovně zmíněny také v dohodě. Takže tam stojí v té dohodě, že v této věci může činit společná komise závazná rozhodnutí. E, tím ovšem e, jde o to, že práva suverenity a jednotlivých států by byla odevzdána. A to je teď e, ovšem pochybnost o tom, opět, jak je to demokraticky legitimováno, kdo to kontroluje a tak dále. Je možné to také oslabit a tyto kompetence rozhodovací je Eh, možné mm, vidět tak, že jsou tam zásadně otázky týkající se jednotlivých kapitol. Například jsou tam cla a pak je tam eh, celý seznam, někdy až 6 tisíc stránek a eh, co nespadá pro, pod všeobecné osvobození od cel. A mm, toto schéma, které se týká všech kapitol, tak eh, si dovedeme představit, eh, že k těm jednotlivým otázkám ta společná komise může vyslovovat rozhodnutí. Je to něco podobného jako výkonný orgán eh, nebo výkonná rozhodnutí k parlamentním zákonům. Takže to máme, dejme tomu, na evropské úrovni s tím, že pouze exekutiva může taková rozhodnutí eh, vyslovovat. Ovšem rozdíl u mezinárodních smluv spočívá v tom, že tato rozhodnutí jsou nezvratná. Jestliže německý minister dopravy mm, v Německu vydá nová pravidla pro silniční eh, pravidla, tak eh, je možné říci, Eh, v Německu se nyní hovoří o těch superdlouhých nákladňácích, eh, tak eh, je možné zapsat příslušnou úpravu do zákona a potom v tom případě by mohl rozhodnout minister. Něco takového ovšem neexistuje v rámci takovémto Eh, takovéto dohodě. A tady vidím velice závažný problém týkající se demokracie. Jaký to má mít dopad na standardy? Protože standardy jsou leckdy také jednotlivé úpravy. Můžeme říci, že na tomto místě jsou dvě strany, které rozhodují o tom. A na jedné to je Evropská unie a eh, kanadská vláda nebo vláda USA. Zástupci Evropské unie jsou demokraticky legitimováni, eh, k tomu oprávnění. Ovšem, jestliže kanadská eh, vláda rozhoduje, tak tato, eh, toto demokratické oprávnění neexistuje. To si myslím, že je velice důležité mít na paměti, když se na to díváme z diplomatického hlediska. Druhý bod. Ochrana spotřebitelů a mm, ekologické standardy. V vyjednávacím mandátu pro TTIP samozřejmě je obsaženo to, že chceme vysoké ekologické standardy a chceme je také dodržovat a stejně tak i eh, standardy pro spotřebitele. Já tomu můžu říci, že je to eh, záležitost ústavní lži, můžeme to napsat zrovna tak do preambule. Eh, Najdete tam ovšem také odkaz na příslušný článek 20 dohody GATT, když se podíváme na dohodu o SPS, o e, sanitárních a fitosanitárních e, standardech, při vyjednávání, o tom se již také padla zmínka, e, jsou proti sobě stojí dvě filozofie. Na jedné straně máme v Evropě princip prevence zakotvený v Evropě a ve všech státech. To znamená, že pod Prahem nebezpečí existuje to, že nevíme něco o nějakém nebezpečí, tak přesto mohu preventivně říci, zakazuji takovou takovou substanci, techniku a tak dále eh, čili eh, genetická eh, technika nebo fracking z důvodu prevence to můžeme v Evropě zakázat. Američané, a to víte, znáte všichni, když se diskutovalo o ochraně klimatu a klimatických změnách, tak Američané, pokud to není vědecky přesně prokázáno, tak takovéto aktivity musíme eh, povolit. To neznamená, že máme horší ekologický systém, ale američané ty to berou ze zadu. Oni řeknou, ano, my máme efektivní eh, právo eh, záruky a máme také ty požadavky na náhradu škody. Evropská unie se pokouší eh, začlenit něco takového jako mm, ručení za ekologické škody, ovšem neběží to ve všech členských státech. Neexistuje, alespoň v Německu ne, vůbec nikde žádné rozhodnutí nebo rozsudek týkající se ručení za škody způsobené v oblasti životního prostředí. Kdybychom mohli ten eh, princip prevence ehm, vyloučit, tak potom jde eh, také o ty záležitosti ehm, záruk. Eh, můžeme si, ano, jestliže eh, si dejme tomu někdo veze peníze do Švýcarska či Lichtenštejnska, tak potom také není možné proti tomu efektivně postupovat. Co to má co společného s SPS? V dohodě SPS, což spadá pod VTO, je jasně řečeno, že obchodní zábrany mohou z důvodu ochrany eh, životního prostředí a spotřebitele být zavedeny, ovšem platí to pouze tehdy, jestliže je přesně vědecky dokázáno, prokázáno, že by mohly škody eh, nějakým způsobem vzniknout eh, prostřednictvím těchto, tohoto zboží, služeb a tak dále. Co, ta SPS dohoda odkazuje také na to, že vyjednávací mandát TTIP a tam se jasně říká, že e, dohoda SPS je součástí CETA. To znamená, článek 3 e, můžeme převzít a je to v podstatě zdroj problému. Ovšem, chybu nemusíme udělat dvakrát. Jestliže VTO na tomto místě ještě správně nefunguje, tak kdyby T-typ skutečně fungovalo, tak bychom probudili spáče fatálním záležitostem. Dále standardy. Evropská komise eh, před několika lety vydala směrnici o koncesích a ta vedla k tomu, že eh, dodávky vody jsou, musí být vypsány do veřejné soutěže. Eh, došlo k velkému hnutí po celé Evropě Right to Water. A nebylo to vlastně úspěšné. Eh, nebylo to úspěšné, protože eh, na jedné straně byl, byl dostatečný počet podpisů pro tuto aktivitu, ovšem komise řekla, že to zruší. V CETA samozřejmě nacházíme také tuto povinnost vypsat mezinárodní soutěž. A jestliže to je, tak tam máme také opět věci týkající se vody a všechno, co se vody týče. To znamená, zadními vrátky se to opět zavádí. To se týká na jedné straně demokratického impetusu, na druhé straně můžeme říct si demokraticky nechceme to, Eh, ale opět se to zavede tím, že se to zahrne do relativně neprůhledných předpisů. A za druhé, samozřejmě, když musíme vypsat eh, veřejnou soutěž, tak musíme vybrat také toho nejvýhodnějšího vítěze. Eh, zohledňovat veškeré ekologické předpisy, dodržování tarifů a tak dále. Eh, když se podíváme na mezinárodní úroveň, tak potom se let, které smlouvy ani nezohledňují. Ty standardy, které nejsou v současné době legislativně upraveny, ale jednotlivé úřady na regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni to vše mohou požadovat a eh, to všechno se pak nedodržuje a vlastně obchází. Děkuji. I thank you very much for your intervention. Děkuji, děkuji za příspěvek a nyní má slovo pan Erik Jonard, který je generálním tajemníkem asociace, Evropské asociace výrobců motorových vozidel. Máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji za tuto příležitost vám hm, poskytnout takovou případovou studii, co ty typ by mohl znamenat pro automobilový průmysl. Jakožto organizace zastupujeme 15 eh, hlavních výrobců v Evropě a Dovolte, abych zmínil pár eh, faktů, protože ve finále, proč eh, my se tolik vyjadřujeme ke smlouvě TTIP? Protože si myslíme, že to je důležité nejenom pro náš průmysl, ale i pro pracovní místa. Nyní přímo a nepřímo náš průmysl zaměstnává 12,7 milionů lidí. A co je zajímavé, náš sektor v Evropě primárně hlavně je sektorem vývozním. Produkujeme více, než prodáme v Evropě. To znamená, TTIP je pro nás příležitost ještě vyvážet více a tím vytvořit ještě více pracovních míst zde v Evropě. Nyní náš sektor vykazuje eh, pozitivní obchodní bilanci 95,1 miliard euro. Když se podíváte na vývoz, z Evropy do USA ročně, tak je to téměř milion jednotek. A když se podíváme na dovoz do Evropy, tak je to asi 200 tisíc jednotek. Takže opět, jak vidíte, vyvážíme více, než dovážíme, tedy motorových vozidel. A e, TTIP. My jsme se spojili s naši americkými eh, partnery, tedy s IBC a s příslušnou aliancí v, nebo asociací v USA. My jsme sladili pozici, eh, kterou jsme zaujali společně eh, k tomuto vyjednávání o TTIP. My jsme my chceme komplexní smlouvu, nejenom, o, aby to bylo o eliminaci tarifů. Ne, my to vidíme jako příležitost vyřešit i netarifní bariéry <coughs> a sladit regulaci. A e, samozřejmě víme, že to je složité a děláme rozdíl mezi tím, co lze očekávat od stávající regulace a porovnáváme to s tím, co můžeme očekávat od budoucí regulace. Ustávající regulace, jak již jsme slyšeli od zástupce komise, když komise hovořila o tom toolboxu, tak nám jde o vzájemné uznávání ekvivalence eh, amerických a evropských regulačních předpisů, ale jsme selektivní. Víme, že to je obrovský úkol, takže se zaměřujeme pouze na ekvivalenci regulace bezpečnosti protože jinak by to bylo nemožné. Eh, širší záběr by byl neprůchodný, takže nám jde pouze o safety, bezpečnost u osobních vozidel. Pokud jde o kamionů, takže to se nedováží, nevyváží, pouze se vyváží a dováží motory do hm, nákladních vozidel, takže nám jde o vzájemné uznávání emisí, emisí u eh, komerčních eh, vozidel. A, e, takže vzájemné uznávání tohoto. Když se podíváme na stávající rozdíly a ještě e, jeden z předřečníků také již hovořil o tom, jak a co. A jak, takže jak? Jaký je rozdíl mezi tím, jak náš sektor je regulován, tedy zde v Evropě ve srovnání s USA? Takže v Evropě máme Eh, homologaci motorových vozidel, typové, eh, eh, odsou, typové mm, homologace, to znamená, ty ho, to odsouhlasují národní orgány v souladu s normami a předpisy ve, Spojeném, ve Spojených státech. Mm, tam, pokud je o bezpečnost vozidel, tak je to self-certification, to znamená, výrobce se sám certifikuje, sám prohlásí, že je v souladu a regulační orgán potom v případě to může zkontrolovat a prověřit, zda-li skutečně se certifikoval správně, zda-li je v souladu nebo ne. Takže nebudu hovořit o e, detailech této tabulky, ale můžete se na to podívat sami. A když se podíváme na to, jaké jsou ty předpisy, když se podíváte na Evropu třeba, tak náš sektor především je regulován Eh, globálním technickým mm, předpisem, potom i zde máme i předpisy UNECE a EU, když to Americe. Opět to jsou ty globální technické předpisy, regulační předpisy a potom na druhé straně, jak jsem řekl, eh, pokud jde o bezpečnost vozidel, tak máme zde bezpečnostní normy a eh, soubor regulace, kterou stanovuje NICA. Takže teď teď krok za krokem jednotlivé typy regulace. Tady je takové rezime, co my musíme respektovat v Evropě. Za prvé regulace, předpisy, které přijímá Evrop... hospodářská komise OSN a mm, to je to Světové fórum pro harmonizaci eh, motorových vozidel v Ženevě. To je 54 mm, eh, států jsou členy, eh, včetně e-, evropských, ale ne Spojené státy. A e, takže tam se řeší celá škála nejrůznějších norem, jako světla, životní prostředí, e, crash testy, e, bezpečnostní pásy a tak dále. Takže to je regulace UNEC. Takže my zde musíme respektovat mm, vysoký standard regulace a jejich asi 180 a potom zde máme e, evropské předpisy, evropskou regulaci, která se týká především bezpečnosti, ochrany chodců, váhy, rozměry, váha, hmotnost, rozměry a mm, takže my zde musíme e, aplikovat ty globální regulace, globální předpisy, které se přijímají v rámci e, OSN, to, je, to jsou ty regulace a předpisy OSN. A částečně se platí, eh, se aplikují i v Americe. A v Americe máte bezpečnostní normy, které přijímá NICA, což je regulační agentura amerického ministerstva dopravy a eh, skládá účty kongresu. A tyto standardy, tyto normy se aplikují podle koncepce samocertifikace. Jsou zde rozdíly. Ale Oba soubory eh, regulačních norem eh, vykazují vysokou míru výkonnosti vozidel, co se týče bezpečnosti. Jsou zde regulační rozdíly, což znamená, že výrobci musí vytvářet různé struktury a různý design pro motorová vozidla pro EU a pro USA. E, to znamená, aby třeba splňovali crash testy nebo růz, jiná zrcátka, potom e, různé typy stíračů, světel. A, takže jsou to rozdíly, které nenutně e, vedou k lepší bezpečnosti. A to vyplývá Eh, ze závěru našich pracovních skupin eh, na obou stranách Atlantiku. Za prvé, naším závěr je, že splňovat eh, oba soubory regulace, to je nákladné a jsou to prostě odlišné regulace, není to efektivnější, ale o to. A harmonizace stávajících předpisů víme, že bude velký problém, vzhledem k tomu, že ty předpisy se liší. Sektor já o to pokusil již dříve, snažil jsem tedy zharmonizovat to v rámci transatlantického dialogu a nepodařilo se to. Takže bychom se měli ponaučit z chyb a právě proto my bychom chtěli eh, řešit toto pro stávající předpisy, ne pro budoucí, tedy stávající předpisy a zavést uznávání ekvivalence. Jsme názoru, že evropské americké předpisy splňují stejné normy bezpečnosti jsou tedy ekvivalentní a neznamená to, že by se snad snížily nároky na evropské předpisy, pokud jde o osobní motorová vozidla, pokud jde o komerční vozidla, respektive nákladní vozidla, tak tam jde o emise pouze. My zde máme Europe 6 a EPS 10, 10 a nevládní organizace z Washingtonu, která poskytuje vědeckou analýzu eh, mm, pro eh, Mezinárodní radu pro čistou dopravu. Je to tedy ekologická organizace, která zanalizovala tyto závěry a dospěla k závěru, že tyto standardy jsou striktní, jsou v podstatě ekvivalentní. Znamená to stejné technologie pro kontroly emisí a v podstatě to znamená stejné výhody, co se týče emisí. Takže nyní e, my schromažďujeme údaje od našich členů, abychom mm, prokázali, že oba tyto typy standardů v podstatě jsou ekvivalentní a zajišťují stejné výsledky. A jak pokračovat v tomto vyjednávání? Protože ono by bylo to pro nás snadné, pro průmysl říci, to, to chceme. A vyjednávači by měli tedy to prosadit. Ne, víme, že to je komplikovaná agenda a právě proto jsme se dohodli, že budeme investovat do určitých studií a mm, mm, my se setkáváme vždycky pravidelně podle jednotlivých kol vyjednávání, kdy poskytujeme aktuální informace všem subjektům a nyní probíhají dvě studie. Jedna je technická studie, kterou provádí Univerzita v Michiganu v USA a univerzita eh, ze Švédska, kdy se snaží prokázat ekvivalenci mm, těchto předpisů bezpečnosti pro osobní eh, motorová vozidla i vyhodnocují tedy ty údaje eh, různých tedy incidentů nehod a výsledky a ty výsledky studie budou brzy k dispozici. A zvlášť, jako často tomu tak bývá, tak je zde velký ekonomický taky mm, aspekt, který je důležitý a my nyní se snažíme i ukázat, jak, jak to bude ekonomicky prospěšné, pokud půjdeme cestou konvergence v rámci TTIP. Je to velká příležitost. Příležitost tedy pokud eh, zde bude konvergence regulace, předpise. Když se podíváme na rozdíly regulace, netarifní bariéry, například v obou těchto regionech na světě, tak eh, Eh, Centrum pro ekonomickou politiku z USA, CEPR, říká, že to v podstatě je ekvivalentní, jako kdybychom měli clo ve výši 25%. Takže kdybychom toto eliminovali, tak to bude velká úspora. Eliminace tarifů eh, pro dovoz i vývoz a 20 stávajících NTB, tedy netarifních bariér, to by mohlo vést ke zvýšení exportu do USA o více než 100 a Takže opět opakuji, tarify jsou důležitá věc, ale hlavní benefit bude tím, že sladíme, eh, bude se konvergence předpisů, regulace. Proto zde jsme proto, aby i v té smlouvě byla kapitola o regulační konvergenci. Závěry pro nás, pane předsedo, platí, že my to vidíme jako příležitost, abychom zde prolomili ty regulační bariéry ustávajících předpisů, ustávající regulace a Jasné je, že nechceme snížit naše normy, naše standardy, proto říkáme, že chceme zavést systém vzájemného uznávání ekvivalence stávajících předpisů o bezpečnosti a do budoucna jít cestou harmonizace. Vězte, že eh, obchod s vozidly dnes představuje 10 celkového obchodu mezi EU a USA, takže je zde velký potenciál pro ekonomiku v našich obou regionech a to i by posílilo roli USA a EU jako eh, eh, hlavních eh, tedy regionů, které udávají normy ve světě a navíc je to velká příležitost, si myslíme, i pro Evropu, pro pracovní místa, pro růst v Evropě a tudíž děkujeme za příležitost, že jsme vám mohli říct, jak tuto věc vidíme my. Děkuji. Swell. Děkujeme vám a Teď je čas na otázky poslancům. A paní, paní Keller jako první. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji řečníkům, nemám těch otázek zase tolik, prostě bych eh, ráda, kdyby eh, komise zareagovala k tomu, co nám tady za problémy nastínili řečníci. A v podstatě by mě zajímalo ta regulace a spolupráce regulace, co to vlastně bude mít za eh, konkrétní důsledky, ne harmonizovat a podporovat toto, ale jaké budou akce, jaké budou kompetence tady této eh, rekrutorní spolupráce. A také eh, ta otázka těch živých smluv, to je určitě, hm, to může působit obavy Eh, prostě my se eh, eh, dohodneme na jakési smlouvě, která nemá tak úplně hotový obsah a ten se tam bude doplňovat postupně. Čili opravdu, jak vy tedy chcete, chcete zajistit, že to bude tedy fungovat. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já mám také dotaz na komisi. A to zcela konkrétně toto. Víme, eh, že v této eh, regulatorní spolupráci má také vzniknout nějaký eh, systém včasného varování. To znamená, že by se měly příslušní, příslušné orgány také včas informovat. Jak to vidí komise? Eh, jak to vidí pan Fizan, protože tato otázka samozřejmě je spojena s tím, eh, kdo eh, ty pravidla vydává. Jsou to také ti příslušní investoři, jsou to ti, kteří se zúčastní dohody, anebo jsou to regulatorní zařízení parlamentního charakteru, které, kteří také regule, definují a hájí a prosazují veřejný zájem. Eh, Mr. Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je tiens à remercier. vám, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Andreas eh, Fizánovi za jeho opravdu osvětlující příspěvek. Tato ukazuje, jak CETA a ostatní eh, eh, jsou nebezpečné. Eh, co se týče harmonizace ehm, předpisů, tak všichni uklidňují, že TTIP není tak nebezpečná dohoda a že se to nebude všech týkat, ale byl uveden příklad harmonizace. Příklad, který také zástupce automobilového sektoru ještě rozšířil. Eh, co by to představovalo, kdyby došlo k harmonizaci eh, v rámci TTIPu? Druhá otázka. Ochranné známky, ochranné označování, to je vlastně také dotčeno tím vyjednávacím mandátem. To by komise měla v rámci TTIP také vyjednávat. Může nám zástupce komise zaručit, eh, že Eh, původní označení evropského původu také budou eh, nadále hm, eh, označována a zachována. Ano, pan Fizán, já se chci zeptat pana Fininga a pana Fizána. Dnes v jedněch velkých německých novinách bylo uvedeno, že američané požadují nebo že by jim mělo být dáno právo spolu rozhodování. Jak to zní správně, jak to má být? A druhá otázka na pana Fizána. Odkaz na VTO a GATS a ty odkazy v té dohodě vidíte velice kriticky. Ale pokud vím, tak ještě je to platné právo naše členské státy to již také um, uplatňují Čili odkaz na toto právo nevidím tak kriticky. A co se týče té vody, eh, co jste uváděl jakožto téměř skandální záležitost, tak eh, je to e, pravda teprve tam, kde komuny se rozhodly, že e, dodávky vody také, nebo dodávání vody zprivatizují a tam dochází potom také k veřejným soutěžím. Ale neplatí to tam, jestliže města a obce, komuny se e, k tomu nerozhodly. A v podstatě to teda potom v té oblasti komunální nehraje žádnou roli. Děkuji. Ještě jste chtěla něco přidat k otázce? Ano. Eh, pan Fos zmínil článek v novinách a já jsem ho taky a tam se mimo jiné říká ještě to, že eh, efektivní je také, jsou také decentralizované úrovně pro poskytování informací. A já skutečně, eh, co, co to znamená ty decentrální úrovně? Eh, promiňte, madam, eh, nevidím vaše jméno. Paní Rodriguez. Muchas gracias. Eh. Děkuji, děkuji pane předsedo. A já letuji, že jsem tady na chvíli nebyla, že jsem přišla o část rozpravy, která určitě byla velice zajímavá a konstruktivní také. Já bych měla takovou úvahu zde a otázky konkrétní pak. Eh, tak úvaha je takováto. Já si myslím, že jeden z hlavních problémů, které se dotýkají obchodu a podmínek rovnosti, a je, jsou právě ty e, netarifní bariéry, e, částečně regulační, technické, administrativní bariéry. Já si myslím, že řada poslanců ve výboru také měli možnost to zjistit ve výboru INTA i z jiných výborů, poznali realitu na kterou naráží podniky právě při obchodování. Dobře, v tomto smyslu zde máme velká očekávání, že snad bychom mohli zrušit ty regulační bariéry a zharmonizovat regulace. Já se ptám, zda by bylo možné reagovat na tato očekávání a zda ty typ skutečně k tomu povede, anebo naopak povede k frustraci. Další otázka. Chtěla bych vědět, jak vidíte tu perspektivu regulace pracovního práva eh, v kontextu TTIP a jakým způsobem bude to možné. Je možné tedy, abychom se dohodli mm, a aby náhodou nedošlo ke snížení standardu pracovního práva. A dále, zdali je možné vyhnout se eh, tomu, aby do budoucna náhodou preventivně se tam nevytvářely nějaké bariéry. Uh, have the opportunity to... Tak a teď je uh, možnost uh, asi každý minutu a půl, aby uh, mohli abychom to stihli, ne, to je trošku vtip, ale prosím, buďte, buďte co nejstručnější. Děkuji, pane předsedo. Já se obávám, že schopnost eh, odpovědi, ta kvalita odpovědí eh, bude záviset také na čase. Tak, eh, zaprvé zaprvé se monitoruje aplikace hm, té dohody, monitoruje se tedy regulace a vytvoří se eh, vhodnější regulační plány a by se vidělo, co, kde všude je možno regulovat. A také jsou zde příležitosti, eh, jak se tedy dos, dospět tedy k větší kompatibilitě regulací. To eh, je samozřejmě fórum, čili fórum konzultativního charakteru, Mhm, takže tak to může fungovat. Eh, co jsou to ty živé smlouvy? To znamená, že eh, nebudeme schopni eh, ve všech sektorech to dotáhnout do všech ustanovení. Jsou tady nové možnosti kooperace a bude třeba novou, nové kooperace reflektovat prostě později podle evropských smluv eh, je mnoho možností, jak to udělat. Eh, jsou zde samozřejmě i nové modality, včetně nezbytných konzultačních postupů eh, i relevantních rozhodnutí různých regulačních úřadů. A samozřejmě není, o tom není pochyb, že to, tím se budou moci zabývat různí regulátoři. Pokud se týče příkladů, z jiných eh, oblastí. Eh, například eh, může jít o společné inspekce farmaceutických výroben, nebo tady můžeme mít větší schopnost si eh, vyhodnocování a vzájemné výměny informací. a bit more, but time eh, prevents it. Dále, eh, co se týče geografické indikace, tak určitě, že je jisté, že v této oblasti se v EU nebude nic měnit. Dále nebudou nikdo nezíská žádné nové rozhodovací pravomoce a prostě eh, mohou se tedy eh, strany dohodnout na eh, různé aplikaci, ale nebudou žádná nová pravidla. Žádná strana je nemůže zavést. A prostě všechno to, co se rozhodne podle té typu, Eh, bude podrobeno žádné demokratické kontrole, čili žádný demokratický deficit. A pokud se týče eh, pravidel VTO a fitosanitárních opatření, eh, my ne, nepotřebujeme typ, aby se tyto principy uplatňovaly, poněvadž to musíme uplatňovat už podle VTO. Pokud se týče veřejnosti, tak eh, eh, takto. My hovoříme o oblastech, které jsou teď otevřené pro eh, otevřenost a mm, tohle to vlastně ani nějak zvláště neovlivní veřejné zakázky. A určitě budeme chránit také veřejné služby. Tak eh, eh, Máme zde, pokud se týče eh, té centrální úrovny akta, federální i na EU, eh, tady asi eh, bude dost obtížné stanovit transparenční pravidla a požadavky detailně, ale určitě se na tom teď už pracuje. No a co plnění očekávání, tak určitě ty výzvy jsou obrovské a my tady eh, musíme na jedné straně mířit vysoko a na druhé straně eh, přistupovat k tomu realisticky. Určitě nedojde k ovlivnění eh, práv zaměstnanců, o tom se v žádném případě nediskutuje. A dohody budou mít také mechanismus včasného varování proti vzniku nových bariér prostě ta eh, druhá strana bude vědět, pokud eh, je nějaká obava, eh, tak bude docházet k výměně názorů. Děkuji vám. Přeje se někdo připojit k odpovědím ještě? Děkuji. Já bych stručně k té první otázce pana Fosse. Zda USA budou chtít Eh, ovlivňovat legislativní proces v EU a odpověď zní ano a samozřejmě to platí obráceně. My se spolu tedy bavíme a eh, navzájem se zasahujeme do systému a podle té typu to dostane pouze formální pravidla. Eh, také paní Kelly se tady ptala, Eh, jaké budou konkrétní kroky či akce. Eh, konkrétní akce v podstatě ani eh, nebudou, poněvadž to bude systém monitorovací. Já tedy jsem upozornil na rozdíl mezi novou legislativou, kde bude jakýsi nový systém možností uplatňování petic a mm, kde se budou moci regulátoři spolu bavit, mm, pokud to bude třeba, ale u té stávající legislativy, tak to bude eh, pouze eh, záležet na zúčastněných stranách a to by, se to muselo projít parlamentním procesem. Profesor Fisa. Já mám tři otázky. Na první věc, eh, ta eh, veřejná soutěž eh, neznamená bezpodmínečně, že je privatizováno. Záleží na tom, jak to vypadá s příslušnými podniky, které dodávají vodu. To může být nejrůznějšími způsoby. Může to být například městské SRčko, které je formálně privatizované. Druhý bod, to je již také dohodě SPS, to jsem řekl, ale tam to ještě spí. A jestliže děláme nové zákony, tak musíme počítat s tím nejhorším, ten worst case. A potom e, budíme spící psy, takže nevíme, evropské právo, tak e, tam máme e, předpisy, které najednou by měly platit 30 let a mají ze dne na den být zpracovány. Ale tento scénář, worst case, to je to, co právníky zajímá především. A dru- další bod, jak to vypadá s harmonizací, s domluvou a se závaznými zákony? Pan Šolce se na to ptal. E, pokud se na- předkládají návrhy, a parlamenty příslušné samozřejmě e, také mm, to projednávají, tak formálně není s tím problém, protože návrhy může předkládat e, každý ale potom je třeba se zamyslet, jak je to fakticky závazné. Nakolik mohou parlamenty potom ještě provést změny, potom, když se domluvila už ta společná komise. To je třeba otá, to je otázka, jestli je to demokraticky legitimováno. To jsou dvě věci, tedy jestli, které bych odlišoval od sebe. Uh, thank you. Does Mr. Jonert wish to... Děkuji. pane Jonert si přeje ještě něco říci? Eh, jelikož eh, se schůze blíží ke konci, tak ne, děkuji vám, pane předsedo. <laughs> Ano, já vám také děkuji. A ještě eh, já bych tedy si dovolil na závěr vyzvat pana Alexe Fosse, poněvadž on je navrhovatelem za výbor Jury k stanovisku k parlament, doporučením parlamentu pro Evropskou komisi o vyjednávání TTIP. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím to také stručně vyřídit. Na jedné straně je třeba říci toto. ISDS je velice sporná věc ve veřejnost, na veřejnosti. Chceme ovšem mít slyšení k tomu, že e, ochrana investorů je nutná. Je to také běžný nástroj v mezinárodních hospodářských vztazích. Je to v evropském zájmu a e, své volnosti by měly být také projednávání vyloučeny. Čili závěrem je to, musí být jasně definováno, jakým způsobem mohou být investoři chráněni a jakým způsobem mají eh, nebo by měli operovat smírčí soudy. Hovořili jsme o alternativách, eh, jak to s nimi vypadá. Eh, když to v praktické aplikaci potom to je spojeno s nejrůznějšími problémy. Částečně se velice často e, to není blízké realitě a e, přináší to problémy. Dosavadní model by možná mohl být poněkud vylepšen a zmodernizován. E, slyšeli jsme k tomu různé názory, potom různé místo. Eh, jako smírčí soud, eh, nebo kam by, kde by možné, bylo možné se odvolat a eh, jakým způsobem definovat příslušné soudní postupy. Zdá se mi, že vše, pro všechny je důležité to, že je na čase struktury ISDS, transparentní struktury stanovit. Ať už to vypadá na konci jakkoliv, ale určitou strukturu to všechno potřebuje. A strukturu, která je dále vyvinuta, rozvinuta také. Zdá se, že je nutné mít smírčí soudy, arbitráže a ukázat cestu, jakým způsobem je možné spory řešit. Zdá se, že není eh, řešením, když dojde ke sporným situacím, takže se vůbec nebudou řešit. Samozřejmě potom je to také výzva pro komisi a pro vyjednávací partnery, aby je zde k tomu něco napadlo. Ještě zúraznuju, že struktura je velice důležitá, protože otvírá eh, možnosti a každý případně eh, se k tomu může vyjádřit. Uh, thank you, uh, Mr. Foss. Děkuji, pane Fosse, za oba výbory a eh, eh, jakožto předseda bych rád poděkoval našim váženým hostům, řečníkům za příspěvky, prezentace a všem vám eh, za to, že jste přišli na slyšení. Tím slyšení končíme.